Good morning, dear colleagues. Good mo- Dobré ráno, dámy a pánové. Já se omlouvám, že jsem vás trochu nechal čekat, mám spoždění asi 8 minut. A taky nevím, zda jste zde úplně všichni byli od už v 9.00, ale chtěl bych se omluvit, protože jsem měl na starost něco velice důležitého, protože televize, televizní eh, program Arte chtěla hovořit o mm, nějaké reportáži, kde by také se snad mělo hovořit i o našem výboru ITRE. Takže já jsem eh, tam měl vystupovat v té televizní reportáži a nebylo pro mě lehké eh, takové vystoupení televizní. Samozřejmě jsem byla trošičku nervózní, ale už tedy jsem zde a můžeme zahájit dnešní jednání, protože už teď máme tedy pár minutek spoždění. Takže nejprve schválení návrhu pořadu jednání. Pokud nejsou žádné komentáře, může být pořad jednání považován za schválený. Nyní sdělení předsedy. Pozor, dnes odpoledne začíná jednání už v půl třetí, je to velice důležité. Myslím si, že to bude asi úplně poprvé v historii, protože vždycky jsme začínali ve tři hodiny. Začneme tedy ve 14.30 a rádi bychom skončili v 6 hodin. A zřejmě se to v budoucnu asi stane pravidlem. Schůze koordinátorů bude zahájena v 5 hodin na místo obvyklého času 17.30. Takže vlastně se to všechno posune o tu půl hodinu v tom odpoledním programu. Nyní schválení zápisu ze schůzí ze 4. září 2017. Pokud nejsou žádné námitky do konce dnešní schůze, bude zápis ze schůze považován za schválený. Nyní bych vám ještě rád řekl několik eh, dalších informací. Dobře, takže to necháme až na později a teď se můžeme podívat přímo na bod 4, kterým je projednání návrhu zprávy urychlení inovací v oblasti čisté energie. Spravodajem této, eh, tohoto textu jsem já. Čeká na nás dnes projednání tohoto návrhu a vycházíme ze sdělení komise, který souvisí s balíčkem pro čistou energii. Myslím si, že zde máme dnes velkou příležitost, abychom se obecně zamysleli nad energetickým přechodem v Unii a k tomu, aby i tedy také přišel s novými politickými návrhy. Máme zhruba jednu hodinu, necelou, zhruba 45 minut, abychom toto téma prodebatovali. Dovolte, abych jako zpravodaj začal. Sdělení komise je dobrým návrhem a ve své zprávě jsem se chtěl soustředit na klíčové výzvy eh, z pohledu zúčastněných stran. Inovační ekosystémy jsem umístil do bodu 2 této zprávy, protože jsou podle mého eh, velice důležité. Je důležité uvědomit si, kdo všechno je zapojen v této oblasti a kdo jsou ty hlavní zúčastněné strany z našeho pohledu. Dále, co se týče, nebo ten pohled zúčastněných stran, Eh, reflektuje ve čtyřech hlavních oblastech, kterým se věnuji. Takže za prvé, koherence akcí v Evropské unie. Je zde tedy důležitý výzkum a inovace, které potřebují předvídatelnost a jistotu. Zde tedy navrhuji, aby tam eh, ten celoevropský rámec byl koherentnější a srozumitelnější pro všechny eh, subjekty, které chtějí inovovat. Také to musí být lep, lep, lepším způsobem řízeno z úrovně Evropské unie. Eh, myslím, nebo samozřejmě doufám tedy, že to takto bude i na úrovni členských států. Druhá část se týká dlouhodobé nebo jistoty, dlouho, dlouhodobé jistoty v oblasti financování. Je to důležité pro tržní hospodářství. Vycházíme z devátého rámcového programu. Musí být inovační financování, například nástroje typu blending – nebo přímé financování občanů, takzvaný crowdfunding. Je se tedy důležitá tato jistota, jak pro celou ekonomiku, tak zejména pro ty inovační systémy. Třetí část mé zprávy se týká globálního kontextu. Musíme mít konkrétní cesty, jak násobit eh, investice také jak, například také tím, jak si lépe rozdělit eh, práci mezi všechny zúčastněné země. A také bychom měli zavést konkrétní nástroje, jak eh, podpořit eh, export vývozních, pardon, export různých nových technologií, nových moderních technologií, například do Číny, Indie nebo do dalších zemí. Do zemí, které zatím ještě i z té dlouhodobé perspektivy budou zřejmě používat uhlí, ale měli by tedy mít eh, potom přístup k těm novějším technologiím. Čtvrtá část se týká občanů. Inovace v oblasti energetiky musí jít ruku v ruce s tím, že se změní způsob myšlení občanů. Myslím si, že to je možná úplně nejdůležitější bod. Je důležité, aby zde byly různé osvětové kampaně, ale zároveň i konkrétní nástroje a konkrétní služby pro občany, aby se občané mohli postupně e, také zapojovat do tohoto přechodu a postupně vlastně, aby se dostávali do jeho vedení. Například tím, jak budou investovat do inovací, jak budou navrhovat různá inovativní řešení nebo jaké výrobky budou nakupovat. Hovoříme v podstatě o tom, že je třeba změnit svůj způsob života. Souvisí to i s obnovitelnými energiemi, s tím, že má zde být přechod na obnovitelné energie. Zde stále opakujeme slovo inovace. inovace. Do zprávy jsem nezahrnul žádné návrhy, které by se týkaly nějakých konkrétních eh, věcí, jako například vodík, CCE zachytávání a eh, jímání uhlíku nebo obnovitelné zdroje. A bylo to úmyslně, protože jsem se chtěla věnovat Eh, systémovým výzvám a chtěl jsem eh, se věnovat eh, celkému tomuto pohledu. Takže ty systemické výzvy. Nemůžeme mm, přemýšlet pouze o tom inovačním řetězci, ale o inovaci uvnitř celého energetického systému. A samozřejmě také tam musíme zachovávat zásadu technologické neutrality. To mm, je samozřejmé. Envy, Tran a Regi připravují, připraví také svá stanoviska k této zprávě. A víme velice dobře, že obor dopravy, tam je to tak, že oni využívají energetické zdroje v obrovském objemu, zřejmě asi 30 až 40 všech těchto zdrojů se využívá právě v dopravě asi 40 pak eh, v eh, bydlení, takže celkem vlastně bydlení a doprava spotřebovávají 70 těchto zdrojů. Čili výbor eh, pro dopravu nám předloží velice důležité stanovisko a samozřejmě budeme spolupracovat i s regiony, což je důležité. A vidím, že jsem svůj čas překročil asi o 25 vteřin. Měli jste mě přerušit. Děkuji, to bylo pár slov úvodem. A nyní bych již chtěl rád předal slovo stínovým zpravodajům. Takže nejprve pan Koromba, šéf za SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane Busku. Já bych nejprve chtěl poděkovat za vaši velice důkladnou zevrubnou práci a také za dobrou spolupráci při přípravě této zprávy. Teď bych se chtěl ještě chtěl říci, že úplně první věc, o které, kterou chci zdůraznit, jsou rozdíly mezi geografickými oblastmi EU. Je to něco, co je očividné. Když se hovoří o kohezních fondech, tak se říká, že to vlastně většinou plyne do e, střední a východní Evropy, když to investiční fondy většinou plynou spíše do zemí západní Evropy. Já si myslím, že musíme tento systém e, změnit, protože si myslím, že toto chápání není dobré. Ty geografické rozdíly e, jsou velice viditelné, zejména co se týče právě inovativních produktů v oblasti energetiky. Takže je důležité tuto nerovnováhu změnit. Například statistika Evropského patentového úřadu ukazuje, že za zhruba 80 všech patentů, mm, vlastně, že a zhruba 80 patentů přináší pouze pět členských států. Takže je důležité, aby zde byly dobré projekty, ale také um, musíme si uvědomit, že dobří badatelé a uh, dobré eh, podmínky existují ve všech zemích Evropy. Druhá věc, kterou bych chtěla ještě zdůraznit, je to, jak se využívají fondy Horizon 2020 a FC. Je důležité lep, um, zamyslet se nad různými pobídkami, které zlepší geografické pokrytí. Zároveň tam ale vždy musíme usilovat o excelenci. Evropská unie a její v iniciativy, jako například tyto findy, eh, fondy, se musí, musí velice důl, eh, sklím, ehm, musí hledat interakci mezi čistými energiemi, mezi zaměstnaností, mezi sociální inkluzí a mezi rovností je důležité také snížit sociální dopad, negativní sociální dopad a najít spíše podmínky pro růst a kvalitní pracu a vytváření kvalitních pracovních míst. Druhý bod. Je nutné dát více pravomocí místním a regionálním orgánům, které někdy dokáží reagovat agilněji, rychleji, svižněji než eh, z té evropské úrovně. Takže tyto místní a regionální samozprávy musí mít více pravomocí, aby mohly napomáhat právě zavádění těchto různých technologií, těchto čistých energií a mm, a poslední bod, který jsem chtěl zdůraznit. Říkal jste, že nechcete hovořit o jednotlivých eh, specifických eh, technologiích a energiích, že chcete, aby to bylo neutrální, ale když hovoříme o elektromobilech a vodíkový, vodíkovém pohonu, tak tam je také důležité, abychom změnili zcela své myšlení. Automobilový eh, transport, automobilová doprava má, má velkou, eh, velký potenciál v této oblasti, takže je důležité, aby se podporovala tato, eh, aby se podporovaly elektromobily a vodíkový pohon, aby se také eh, tím, eh, aby se také vytvořily nové obchodní modely. Je důležité financ, podpořit financování v tomto směru, aby se využívali také, aby se také lépe um, stavěly například nové dobíjecí stanice a příslušná infrastruktura pro toto, tento druh dopravy. Děkuji a za Alde paní Meissner. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také za vaši práci, protože jste zpravodajem. Obecně my jako ALDE podporujeme tuto ambici, tedy podporu k přechodu na čistý zdroj energie a inovaci v této oblasti po osmi legislativních eh, složkách a balíčku čisté energie je potřeba stanovit eh, politiky a musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem může být Evropa v popředí v energetickém sektoru. A nyní bych chtěla obecně pohovořit o dalších eh, pěti věcech. Za prvé vědecká inovace, tak eh, to eh, je věc vědců. A je potřeba, abychom těmto vědcům, kteří se zabývají inovacemi, dali slovo. Musíme podpořit jejich práci. Nejedná se o to, abychom vytvářeli nové institucionální struktury. Musíme nalézt dobrou rovnováhu mezi předvídavostí, mezi investicemi a Musíme se snažit, abychom mohli zareagovat na vývoj v technologii a e, maximalizovat jejich e, využití na trhu. Za druhé, my si eh, eh, velmi vážíme toho, pane Busku, že se snažíte o větší koherentnost mezi jednotlivými nástroji a aby byla větší koordinace v Evropě. Je potřeba zlepšit komunikaci o dostupných nástrojích v Evropě. To je sila klíčové, především pro malé a střední podniky a pro malé výzkumné organizace, které často nejsou informovány dostatečně o možných finančních řešeních. Tak je tedy třeba informovat za třetí. Rovněž souhlasíme s tím, že potřebujeme, aby byly lépe stanoveny priority, pokud jde o eh, energii eh, pro průřezové eh, otázky a aby toto bylo otevřeno inovaci. Inovace by měla být podporována z mnoha směrů, tak aby chom měli Mm, protože máme-li určité druhy technologie a tyto, eh, pokud je podporujeme, tak potom se nemůžou vyvíjet eh, další, eh, třeba lepší technologie. Potřeba, abychom měli vhodný rámec pro podporu výzkumu v Evropské unii. Je e, pravda, že musíme být ambiciozní, pokud jde o rozpočet, pokud jde o přidělování zdrojů na výzkum v příštích období ale eh, musíme se snažit, abychom eh, nepřekračovali náš mandát, když třeba hovoříme o konkrétních eh, procentech, protože to jednání o rozpočtu ještě probíhá. A v poslední řadě víme, že spotřebitelé výrobci podporují tento přechod energie. Potřeba, aby trh byl transparentní, aby byly rovné podmínky pro, všemi, pro všechny, aby byla rovná hospodářská soutěž pro všechny poskytovatele. To je zcela zásadní. Děkuji a těším se na další spolupráci. Eh, děkuji vám eh, za vaše připomínky a pan Dalunde. Je to politika, která je ambiciozní a mm, energetickém sektoru. Musíme proto e, být e, konkrétnější, co se týče našich cílů, zdroje a cíle musí být v souladu. Je třeba zelenou inovaci, inovace v obnovitelných zdrojích, energetické účinnosti. To, to musí být hlavní část financování naš, z naší politiky pro výzkum. Je to důležité pro životní prostředí i budoucnost Evropské unie. Mm, e, více inovace, méně energetických e, dotací fosilních energií. To je dobré východisko pro e, energetický vývoj. Zdůrazňuji možnost spolupráce se spravodajem, aby Evropská unie dostala k dispozici potřebné nástroje na, eh, na, na to, aby splnila tyto ambice v příštích letech. Děkuji. Benito Siluaga jménem GUE. Dobrý den. K této zprávě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho přístup my rovněž eh, sdílíme obavy ohledně toho, že je potřeba podporovat inovace, abychom měli eh, energii, která bude čistá. Je jasné, že inovace je pákou pro udržitelnější energii, ale my si nemyslíme, že by to byla ta jediná páka. My si myslíme, že inovace sama o sobě není žádným kouzelným řešením. Myslím si, že neměli bychom takto uvažovat, protože technologická inovace eh, musí být doprovázená sociální inovací. Musíme přeměnit eh, odvětví energie a musíme zdemokratizovat energetiku, tak jak eh, se o tom hovořilo ve, zprávě z vlastního podnětu parlamentu. Je důležité, aby občané vedli eh, tady tuto transformaci energetiky. Proto jsme rádi, že se tady eh, hovoří o těch aktivních spotřebitelích, o prozumentech a také, že se hovoří o místních lokalitách. Eh, údaje ze Španělska, ale myslím, že by se to dalo uplatnit i v Evropě. V roce 2050 50 energie by mohli produkovat sami občané. A to je něco, co určitě musíme vzít v potaz. Ale co je negativní v tomto návrhu. Myslíme si, že je chyba, že se tady nehovoří ani neupřednostňuje inovace v obnovitelných zdrojích, eh, že to tady není jasně definováno v této zprávě. Eh, protože tady je pouze eh, vágní odkaz na neutrální technologie. Musíme být důraznější, pokud jde o e, obnovitelné zdroje v Evropě. Děkuji vám, pane kolego. A nyní pan Šulce. Um, já nejsem stínovým zpravodaj, ale jako člen výboru chci říci několik slov k té zprávě. Gratuluji, pane Buzek, k této vyvážené zprávě kde je mnoho důležitých oblastí od financování po účast občanů, eh, tabu energetického systému v Evropě, eh, k financování výzkumu energetického, jednoduché, nebyrokratické postupy při udělávání prostředků na výzkum eh, pro podniky mnoha členských zámech se často souvisí s otázkou otázkou, zda si zajistí prostředky z národní nebo evropské úrovně. Ta národní cesta je jednodušší. Musí jednat s méně partnery, dostane stoprocentní podporu, je to rychlejší, méně kritérií. Aby to bylo na evropské úrovni ještě lepší, velice často na té národní úrovni je i více peněz než na evropské. Ještě jedna věc. Geografické komponenty u energetických inovací Eh, země, kde je hodně výzkumu, jako Velká Británie, Švýcarsko musí zůstat součástí toho systému. Eh, Turecku, o tom se mluvilo, eh, výzkumný eh, rámcový program eh, vlastně pro navázání Turecka, to znamená univerzity, výzkumná zařízení jako partners, partneři projektů v energetickém výzkumu. To by mělo zůstat otevřené i bez ohledu na současnou obtížnou politickou situaci a spolupráci mezi Tureckem a Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Mohu dát slovo Evropské komisi, aby si vzala slovo. Pan Filip Turkens. Mm, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Evropská komise děkuje panu poslanci Buzekovi a dalším členům výboru za návrh za tento návrh rychlení inovací v oblasti čisté energie. Ukazuje hluboké pochopení tématu, velká, velkou snahu zvýšit roli inovací v energetické transformaci. Návrhy výboru podporují to sdělení. Proto to eh, bude důležité pro implementaci, která probíhá. Pokrok v implementaci po více než jednom roce aktivit budou eh, oznámeny v listopadu ve zprávě o stavu energetické unie. Bereme na vědomí váš návrh, že integrovaný e, národní energetický plán by měl sloužit jako mechanismus koordinace evropského a národních m, mm, programů výzkumných. E, k tomu se připomíná m, mm, důležitost zajištění, že financování, eh, důležitost financování čisté energie a klimatických změn bude odraženo v těchto plánech při eh, řešení investic do výzkumu energie do roku 2020 a dál. To umožní koherentní, efektivní, účinný no, inovační strategie pro čistou energii v členských zemích na evropské úrovni. Koordinace synergie jsou také potřeba Eh, v instrumentech financování čisté energie, krok směrem eh, jednotné poradní struktuře. To bylo odsouhlaseno v září parlamentem a radou. Třeba stimulovat další úsilí eh, zvyšování kapacity tohoto poradního orgánu a podporovat žadatele o projekty Eh, při eh, pohybu v té široké, komplikované rovině financování na národní evropské úrovni. Ze hlediska inovátorů aplikace inovačních principů v rozhodování se implementuje v kontextu balíčku mobility. Veřejné zakázky mohou mít eh, významnou roli při zavádění inovací na trhu Balíček byl přijat 3.10.2017 Evropskou komisí. Usiluje o aktivnější roli veřejných zakázek při podpoře inovativních produktů. To je to také krok vpřed. Implementace sdělení urychlení inovací v čisté energie znamená spolupráci všech služeb komise. Urychlení inovací není jenom otázka výzkumu, vyžaduje to další E, aktéry, jako je digitalizace, investice, legislativa, standardy, které spadají pod kompetenci několika služeb Evropské komise. Formální tým, který bude reflektovat tyto různé aspekty, by mohl přispět k rychlejší implementaci. Evropská komise to zváží, tento návrh. Diskuse rámcového programu 9 probíhají. Bereme na vědomí vaše návrhy k rozpočtu, vaše eh, hodnocení, že financování bude vyžadovat obrovský nárůst, aby byly dosaženy cíle eh, hosti energetiky a klimatických změn není překvapením. Komise bere na vědomí návrh globální vedení EU v oblasti čistých technologií. Eh, vývoj eh, politiky probíhá v rámci jednání, ale my sehráváme významnou roli v podpoře exportu čisté energie. Využí, je, důležité, je to důležité pro konkurenceschopnost EU na globálních trzích. Děkuji. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům, stínovým zpravodajům a dalším za podporu mé zprávy. Všechny vaše připomínky budu brát v úvahu. Hmm. Protože nejdou proti mému návrhu obecně. bychom měli jít směrem k čistým energiím Mm, Nepoužívá se to tak, jak řekl kolega za zelené, ale nejdůležitější věc je méně emisí obecně, nejenom CO2. Ale SO2, NOx, eh, prašné částice, um, používání biomasy můžeme mít tu situaci ještě horší než při používání fosilních paliv. Eh, střední topení nebo topení obecně nejdůležitější. Problém je eh, drobné. Eh, to, takže tam je celá řada drobných problémů, nej, které je třeba zohlednit nejenom klimatická změna jako taková, takže to musí být vyváženější ten přístup. Jsem otevřen diskusím s vámi všemi, stínovými zpravodaji, a jsem také otevřen vašim pozměňovacím návrhům na základě um, našich, našeho monogramu 2017. Příští týden ve 12 hodin příští týden 17. 2017. Pozměňovací návrhy 27. až 28. listopadu hlasování v ITRE, eh, v lednu plenárka v březnu 2018. Po roce 27. 28. listopadu to bude na nás spousta práce, abychom připravili kompromisní návrhy. Takže vám děkuji za diskuse. A přejdeme k dalšímu bodu, což je hlasování. Ale máme trošičku, jsme trošičku mm, přes stihu, to znamená, že musíme počkat na kolegy víceméně 20 minut. Takže krátká přestávka 20 minut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 Ladies and gentlemen, let us... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, usaďte se, zahájíme hlasování, protože je 10 hodin. Hlasování jsme oznámili na středu na desátou hodinu. Čekají nás dva legislativní návrhy. Začneme jako obvykle hlas, eh, zkušebním hlasováním. Zahajuji, zahajuji zkušební hlasování. Prosím, stiskněte tlačítka zelené nebo červené nebo žluté. Končím hlasování. Mhm. Takže pokud někdo nemá hlasovací kartu, tak eh, je mi líto. ale vypadá to, že systém funguje, hlasovací, eh, zkus, zkušební hlasování proběhlo, takže pokročíme. Zaprvé bych vás chtěl všechny požádat, ehm, abyste mm, nepoužívali své mobilní telefony a abyste teď eh, přerušili své diskuse, abychom mohli hlasovat. Takže nejprve energetická náročnost budov. Spravodajem je Bent Bentsen. Takže pozměňovací návrh 203. Pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dodatek kompromisu jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, ověříme to elektronicky. Dodatek ke kompromisu jedna. Hlasujeme elektronicky, ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 281, eh, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, za, přijato. 225, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme to. 225. Končím hlasování. Zamítnuto. 229. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 227. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme 227. Končím hlasování. Přijato. 228, kdo je pro? Proti? Ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 230, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 235, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 234, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 236, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Ověříme 236. Končím hlasování. Zamítnuto. 237, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 238, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5a, pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme kompromis 5a. Končím hlasování. Mm, je tam hodně zdržení se hlasování, ale celkově to přijato. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě stránky. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 258, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověřujeme 258. Ověřujeme 258, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 9. Pro? Proti zdrželi se. Opět je mnoho proti, takže ověříme. EPP. Možná bychom měli postupovat pomaleji. Takže ještě jednou. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Opět stran postoupíme. Kompromis 10a. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 445. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 325, kdo je pro, proti, drželi se, ověříme. 325. Končím hlasování. Zamítnuto. 53 od Envy, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 339, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm stran poskočíme. Dodatek k 15. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže dodatek k 15. ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Sedm stran poskočíme. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 341 e, pro, proti, ověříme. Ověřujeme 341. Ověřujeme 341. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20. Nebo ne? 370, druhá část. Kdo je pro, proti? Ověříme. Ověříme to elektronicky. 370, druhá část, končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 405, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 410, kdo je pro? Takže ještě ověříme 405. Ověřujeme 405, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 410. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 223, kdo je pro? Proti? Eh, pardon, 423. Ověříme to. 423 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 57 druhá část. Kde pro? Proti? Drželi se? To musíme zcela jistě ověřit, vůbec to nebylo jasné. Končím hlasování. Přijato. 447, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dodatek ke kompromisu 22 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme dodatek ke kompromisu 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dodatek ke kompromisu 23, kdo je pro, proti, ověříme to. Ověřujeme dodatek ke kompromisu 23. Končím hlasování. Přijato. 473 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 474 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Ověřujeme 474. Ověřujeme 474. Končím hlasování. Zamítnuto. 477, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 478 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 479 byl stažen. 481 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 472, říká řečník pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 482 pro, proti, zdrželi, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 482. Končím hlasování. Zamítnuto. 483 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 484 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm stránek poskočíme. 69. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověřujeme 69. Je to z výboru Envy. Končím hlasování. Zamítnuto. 523 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 524, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Žádost o ověření. Dobře, ohro, Ověřujeme 524. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 25 pro. Proti. Drželi se. Přijato. Šest stránek poskočíme. 74. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 563 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29a pro, proti, zdrželi se, přijato. 573, 573 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 573. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompro 29b. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 27 pro, kompromis 27. Ne, omlouvá se pan předseda. Ještě 583. Omlouvám se, říká pan předseda. Takže nejprve 583 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 590 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 591 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dodatek k 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 619 e, pro, proti, ověříme. Ověřujeme 619. Končím hlasování. Zamítnuto. 620, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 621 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Teď kon 622, 624 dohromady pro, proti, drž, ověříme to. Takže tyto dva návrhy hlasujeme dohromady. Děkuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 625 pro, proti, drželi se zamítnuto. 626 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 623, kdo pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme 623. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dodatek k 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 71 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 72 pro, pro proti, ověříme nebylo to jasné. 72, zamítnuto zřejmě, končím hlasování. Ano, vidíte. Prosím vás, abyste zdvihali ruce, nebo možná tedy bych mohl hlasovat pomaleji, ale jiná možnost není. 73 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 73. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 76 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 77 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34 kompromis pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 35 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 818, 88 pro, proti, zdrželi se, prověříme to, 88. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. 97. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 39 pro, 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 eh, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, ověříme 134. Není to jasné. Končím hlasování. Přijato. 135 pro. Proti. Ještě jednou. 135 pro. Proti. Strželi se. Zamítnuto. 135, ano. Končím hlasování. A, přijato, děkuji. Zvítězil jste. 136 pro, proti, ověříme, 136, 136. Končím hlasování. Zamítnuto. 137 pro, proti, eh, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 138 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. NV16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 139 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 139. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 34 a pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 45 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 46 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 143 pro. Proti. Pro ověříme. 143. 143. Končím hlasování. Zamítnuto. 143 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 145 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 47 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 48 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 155 pro? Proti? zdrželi se zamítnout 156 pro, proti, ověříme 156. Ověříme 156. Končím hlasování. Zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, kompromis pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 50 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 169 pro, proti, zdrželi se, ověříme 169. Ověříme 169 a končím hlasování. Přijato. 170 pro, proti. Ověříme 170. 170, končím hlasování. Zamítnuto. 175 pro, proti, drželi se zamítnuto, 176 pro, proti, zdrželi se, přijato, NV27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 179 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 180 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 181 pro, proti, ověříme, 181. Ověříme. 181. Končím hlasování. Přijato. 100, 130 pro, tedy jako pro, proti, strželi se e, zamítnuto, 183 pro, proti, strželi se přijato, kompromis 51 pro, proti, strželi se přijato, 187 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 188 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 189 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 189. Ověříme 189. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 52 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 193 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 194 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. NV32 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. NV33 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Eh, kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nebudeme hlasovat o 199, budeme hlasovat o 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní eh, bude konečné hlasování o návrhu zprávy, pozměněné zprávě a bude to eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Děkuji. A končím hlasování. Výbo- dobrý výsledek, gratuluji, samozřejmě přijato a blahopřeji zpravodajovi. A nyní budeme eh, hlasovat o vstupu do interinstitucionálních eh, jednání podle pravidla 69c a musíme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Takže jasná většina a nyní jdeme do interinstitucionálního jednání. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. Eh, prosím, ať pohovoří pan zpravodaj. Eh, pohovořím stručně. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci a jsem eh, velmi rád, že jsme dostali tady tuto většinu pro trialog a že budeme moci spolupracovat a chtěl bych poděkovat svému eh, personálu, kteří eh, odvedli opravdu výbornou práci. Děkuji. Now we go to second position. Nyní přejdeme k dalšímu části hlasovacího seznamu návrh um, přijetí uh, řady právních aktů pro regulační uh, postup s kontrolou jedno hlasování k dopisu Jury jmenovitě. Otevírám hlasování. And I close the vote. Končím hlasování. Je to většina. Děkuji vám. Děkuji za uh, toto hlasování. Skončili jsme tuto části schůze můžeme přejít k dalšímu bodu, což je ITER. Ano, ITER. Velmi důležité téma na našem seznamu. Vážení kolegové, pokud chcete odejít, prosím, odejděte i hned potichu, bez dalších diskusí. Yeah, yeah, yeah. Yeah, for half an hour. Yeah. yeah. it's it, it's, it's Kolicek. Yeah. Could you at 11 o'clock? Yeah. At 11 o'clock. Yeah. Could you replace me? Yeah. Good. Yeah. Great. So here the three guests, Mr. Pusek.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 Vážení kolegové, vážení mm, vážený pane zpravodaji Benson a další, eh, tam vzadu, vážení přátelé, posaďte se a nebo odejděte jinou možnost nemáte. Buď si sednete všichni, anebo zmizíte okamžitě. Uh, thank you very much. Very important topic. Each... Důležité téma ITER. Odpovědnost ITER, dovolte, abych něco z, eh, tady zdůraznil. Evropský e, příspěvek reformovanému projektu ITER, výměna názoru s panem Gerasimusem Tomasem, náměstkem generálního ředitele pro energetiku DGNR, panem Bernárem Bigotem, generálním ředitelem ITER organizace a panem Johannesem Švemerem, ředitelem pro agentury Fusion for Energy. Dovolte, abych řekl, že 14. 6. 2017 komise zveřejnila sdělení o evropském e, m, příspěvku k reformovanému projektu ITER. EU je hlavním přispěvatelem ITER a budoucí příspěvky do projektu budou součástí nadcházejících jednání o novém víceletém finančním rámci a také o Brexitu, což je velmi důležité nejenom víceletý finanční rámec. Eh, máme to hodně. Já bych začal panem eh, generálním ředitelem Tomasem, aby prezentoval sdělení komise. Stručně, prosím, máte slovo na řediteli. Děkuji. Já mám PowerPoint. To dám na obrazovku. Děkuji, takže toto budujeme. Mezinárodním partnerství se sedmi státy celého světa. Jak řekl pan předseda, v eh, červnu 2017 komise eh, přijala sdělení, kde žádá pozitivní názor Rady a parlamentu, co se týče pokračování evropské angažovanosti projektu ITER. Toto sdělení eh, transparentně prezentuje, jaké byly problémy v minulosti, jaké byly spoždění a e, poskytuje transparentní obrázek nejenom tedy výstavby, ale také až e, cel, e, k vlastnímu provozu. Na tomto základě, na nov, základě nového harmonogramu bychom měli Evropu. Evropa by, skutečně, by, by se měla dále rozhodnout, že bude pokračovat. Je tady celá řada důležitých kroků, které proběhly v roce 2015. Byl jmenován nový generální ředitel a e, nový ředitel pro Fusion for Energy. Tady konkrétní milníky, které byly dosaženy, velice podrobné milníky, které jsme si stanovili a monitorujeme projekt každé čtvrtletní směrem k období výstavby. Na tomto novém základě eh, žádáme o mandát. Máme tedy eh, mm, to sladěno se stávajícím MFF, tedy nepřekračujeme stropy v rámci současného MFF, ale současně na období po roce 2020 žádáme o příspěvek a eh, prezentujeme jasným způsobem existující rizika a potřebu um, rezerv na, na záležitosti. Prostě nebyli jsme do posud, um, jsme výslovně teda nemluvili o rizicích, které uh, tady jsou. Nyní mm, musíme tedy mluvit o příležitostech, ale i o i rizicích a contingencies. My chceme podporu Evropského parlamentu, aby Evropa zůstala v čele při eh, rozvoje eh, eh, energie z fůze, což je dlouhodobá strategie dekarbonizace. Až zmizí fosilní paliva a budou jenom obnovitelné zdroje, tak nebude příliš mnoho doplňkových zdrojů, které budou k dispozici. My žádáme tedy mandát ministrů, aby přijali tuto novou, tento nový harmonogram. Máme aktivní účast mezinárodních partnerů, eh, kteří mm, budou podporovat pokračování projektu. V minulosti byly nějaké projekce, proč je to teď jiné? Mm, jsme v mnohem pokročilejší fázi projektu, máme 90 projektu designu eh, na výstavbu a 70 eh, eh, komponentů, které nejsou non-first plasma. Máme 839 kontraktů a máme nezávislé revize které potvrzují nejenom dobrý pro krok projektu, ale také eh, dobrý rizikový management, který zabrání budoucím rizikům a pokračujeme v výročních eh, externích revizí, které nám umožní, eh, abychom se mm, poučili a proaktivně řešili problémy. Jaké jsou přínosy? Přínosy fuze jsou dlouhodobé nebo krátkodobé? Velmi krátkodobé eh, přínosy je, že financování jde do aktivit, eh, do, do činnosti v, špičko, vlastně špičkových technologií. Proběhlo Interbusiness Forum v Avignonu, um, tam bylo 430 firm, nyní eh, to pokračuje dál, v roce 2015 se to trošku zaseklo, ale teď to pokračuje dál přichází nové firmy, které mají zájem jako kontraktoři nebo subkontraktoři o nové technologie, nové příležitosti, biznis. Každý měsíc, jak se ten projekt vyvíjí. Máme takzvaný spin-off efekt. To je důležité. Technologie, které se vyvíjí pro ITER, se využívají jinde. Dva příklady vám dám. Eh, eh, Varování eh, kovu, to už se používá v používá Airbus a to se vyvinulo v rámci ITER. Mm, pak magnetické rezonance, které se e, vyvinuly v rámci ITER, nyní se používají v medicíně a v přírodních vědách. Takže to je významný mm, výzkum pokročilých materiálů, diagnostiky. Využívá se to v jiných oblastech. Mm, takže máme společnou vizi pro Evropu, eh, ITER a fúzních eh, laboratoří, které spolupracují. Eh, Vědomují si, že ITER je důležitým krokem, který demonstruje proveditelnost a funkčnost fúzní energie. A my žádáme o podporu Rady a parlamentu, abychom mohli pokračovat dál. Děkuji, děkuji pane řediteli. Je důležité, abychom znali stanovisko komise a váš názor také z hlediska investic. A nyní dostane slovo další řečník, pan Bernard Bigo, generální ředitel ITER. Direct. No, děkuji, já vítám příležitost, že vás mohu informovat o tom, jak to vypadá aktuálně se situací ohledně našeho projektu ITER. Mám připravenou PowerPointovou prezentaci, takže chvilku počkáme, až snímky budou dobře vidět. Výborně, takže zde máte takový pohled na stanoviště, eh, pardon, na to staveniště, projektu ITER, tak vypadá stávající stav. Je to celkem ta eh, rozloha 42 hektarů a už tam je postaveno mnoho budov a velice brzy už se tam začne stěhovat i různé vybavení. Tento projekt je velice důležitý kvůli tomu, aby eh, se vlastně mm, postavilo výzkumné středisko, které ukáže možnost eh, jaderné vodíkové syntézy, což přinese alternativy k současným energetickým zdrojům. Takže vlastně to bude něco, co doplní obnovitelné zdroje energii. Musíte si dokázat, nebo dokážete si představit, že tento projekt je možné uskutečnit pouze za podmínek mezinárodní spolupráce z toho důvodu, že například ty, ty, eh, ty velikosti těch jednotlivých eh, zařízení jsou obrovské, takže žádná země by to nedokázala postavit sama o sobě, trvalo by to mm, více než 20 let. Jedná se o inovativní technologie a všechno je to v obrovských neobvyklých velikostech. Potřebujeme tam také obrovskou vakuovou nádobu, která bude 20 metrů vysoká, bude mít průměr 20 metrů. Je tam také důležité, aby to všechno bylo velice přesné. Takže z toho důvodu je zapotřebí naprosto nezbytně mezinárodní spolupráce. Proto je dnes sedm partnerů, kteří se podílejí na tomto projektu. Jak říkal kolega Čerasimo Tomas, tento projekt byl zahájen a setkal se s určitými potížemi a já jsem byl požádán v roce 2015, abych převzal odpovědnost za vedení tohoto velkého projektu. My jsme zřídili, nebo zavedli jsme novou organizaci, je tam jasná správní struktura a je také důležité, že tam provádíme pravidelné analýzy, abychom eh, zjistili, zda tedy tam je spolehlivý eh, harmonogram i náklady. Takže do roku 2015 byly schváleny ty návrhy. Mm, byla tam podmínka různých externích eh, evaluací, aby se zjistilo, jak, zda ty návrhy jsou spolehlivé. V roce 2016 pokračovala tato hodnocení a jak říkal Gerasimo Tomas, tak i nyní probíhají různá hodnocení, která nám mají na pomoci v tom, jak dobře řídit tento projekt, aby tam bylo také například dobré eh, řízení rizik, dobrá konfigurace a tak dále. Takže všechna, a zatím všechna tato hodnocení měla pozitivní výsledek. Vedli, vedli například k tomu, že USA eh, z, k závěru, že je také v jejich zájmu, aby zůstali v tomto projektu. Takže to budou pokračovat. Já bych vás chtěl přesvědčit o tom, že provádíme nejenom reformu té organizace a e, nejenom tedy máme ta e, přehodnocení, ale zároveň jsme se rovněž zavázali k tomu, že budeme mít určité milníky, abychom ukázali, že stále pokračujeme jak podle plánu. A mohu vám říci, že od té doby, co jsem ve své funkci, tak všechny milníky, všech milníků bylo dosaženo. Například tam máme ty eh, první komponenty, které vidíte na snímku v pravém horním rohu. Je to velice obtížná nebo velice mm, sofistikovaná technologie a to vše už bylo dokončeno. Takže teď máme před sebou harmonogram, který je velice už takzvaně vlastně věrohodný. Takže chceme, aby fáze první plazma bylo dosaženo v roce 2025. Máme tam sedm partnerů, jsou tam také různé ty eh, dodávky. Pokud by některý z těch partnerů nedokázal eh, splnit své závazky, tak by to vlastně zkazil i ostatním, protože vše je naprosto provázané a potřebujeme všechny komponenty, abychom mohli stavět na mm, tam všechny, všechna ta zařízení. Takže v roce 2025 by tam měla být ta fáze první plazma, Měla by tam být také uh, už, uh, už, už by tam vlastně měly být ta první zařízení a také některá zařízení, která umožní recyklaci materiálů. Všechny tyto věci jsou teď velice dobře naplánované a v roce 2035 už by to měla být ta fáze deuterium tritium. Mm, je to tedy sedm stran já bych vám chtěl říct, že pokud eh, navštívíte nebo pokud jste navštívili toto stanoviště, tak vidíte, že se používají inovační, novátorské technologie. Teď ten projekt dobře běží, myslím si, že je kvalitně řízen a potřebujeme, aby všech těch sedm smluvních stran splňovalo všechny své závazky. Protože pokud by někdo neplnil ty své závazky, tak eh, by to narušilo práci ostatních a Evropská unie jste v tom lídrem. Chci vám, chci vám ještě říct, že ITRE, projekt ITER pokračuje vpřed. Zda se ještě vidíte fotografii eh, ochranné zdi. A to je tedy už z mé strany vše, pane předsedo. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji vám za všechny informace, které jste poskytl. Myslím si, že o tom projektu bychom měli vědět co eh, největší podrobnosti. A dalším mluvčím je Johannes P. Schmemr, který je ředitelem eh, podniku Fusion for Energy. Eh, děkuji vám, že mohu být zde dnes mezi vámi. <clears throat> Tento projekt byl založen před 35 lety. Je to <clears throat> agentura, která má eh, eh, na starost eh, tady to, co máme na obrázku. Máme centrálu v Barceloně a máme kanceláře ve Francii, v Německu, v Japonsku. Máme 460 zaměstnanců, jsou to inženýři a vědci a náš rozpočet je 6,6 miliard. A to je tedy do roku 2020 a je to eh, vlastně ta Evropa přispívá eh, především budovami. Tady vidíte, jak se to eh, vyvíjí. Není to už žádné prázdné staveniště. Máme tam 1700 pracovníků a je to v pohybu. Poslanci Evropského parlamentu jsou vždy vítáni, protože si myslím, že nic nenahradí návštěvu přímo na místě. A potom čím přispívá eh, Evropa, eh, co se týče toroidálního eh, pole, tak vidíte, že to je opravdu obrovské a Evropa poskytuje polovinu vybavení, je to opravdu technologická výzva, jsou tam cívky, supravodiče, Tady vidíte, že to je opravdu gigantická technologie, která, díky které se evropský průmysl pohne ku předu. Je to konzorcium eh, sedmi eh, ze sedmi evropských států a tady vidíte, že máme eh, další valu, vakuovou nádobu a tady vidíte, že evropské společnosti staví jednotlivé části. Máme tady technologii z Německa, je tam také silné zastoupení z Itálie, ze Španělska a z Francie účastní se procesu svařování. A co se týče finančních eh, toků do evropského průmyslu, tak tady vidíte, že to je opravdu významné číslo. My jsme vynaložili 4 miliardy už v rámci stávajícího víceletého finančního rámce a potom tam budou další 4 miliardy do roku 2025. A tady vidíte, jak se vyvíjely smlouvy, takže barevně eh, vidíte eh, finance v krátkodobém horizontu, jak řekl Tomas, je eh, důležité, abychom pořád pracovali na tom, aby Evropa byla v čele. A tady vidíte různé eh, firmy, nechci hovořit eh, příliš eh, podrobně, ale tady vidíte, že v podstatě neexistuje žádná země, která by nepřispívala do tohoto projektu. Tato organizace má 10 let a začalo to od nuly, jako startup a to, co řekl Tomas. Já jsem začal v roce 2015 v roce 2016 a cílem bylo zprofesionalizovat tyto organizace tak, aby se to spíše eh, mm, aby ze vědecké firmy se to eh, přeměnilo na profesionální eh, mm, firmu s hospodářskými výsledky. Tady, tady my se snažíme mm, zlepšovat charakteristiky organizace, tak aby tato firma se stala Eh, zralejší. Eh, před, eh, takže my jsme 30. listopadu tedy 30. listopadu oslavíme 10. výročí v Barceloně a naším motem je, abychom sluneční energii dostali na zem, protože sluneční energie je zásadní energii ve vesmíru ale když se na to podíváme z pohledu eh, starověkých eh, řeků, tak eh, my chceme létat jako ptáci a využít sílu slunce a být jako bozy. A pokud začneme létat, tak se dostaneme daleko. Máme znalosti, máme internet, máme umělou inteligenci a to vše pokračuje velmi dobře. Potřebujeme tedy pomoc slunce a vaši pomoc. Děkuji. Ano, děkuji, pane řediteli. Děkujeme všem za tyto prezentace a nyní prostor pro vaše otázky. Takže nejprve pan Sean Kelly. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem mluvčím. Jedná se o velice e, takovou věc e, špičkové technologie, která je nesmírně zajímavá a také nesmírně důležitá. Já mám jednoduchou otázku. Vím, že na tom jednom snímku se hovořilo o tom, že ta jaderná syntéza má potenciál dodávat energii téměř vlastně neomezenou. Ten potenciál je téměř neomezený. A pak ještě mluvčí řekl, že to bude doplňovat ty obnovitelné zdroje energie. Mě zajímá, zda ten potenciál by tedy mohl, je tak velký, že by v podstatě mohl nahradit všechny ostatní a zda by to bylo nákladově účinné. A za druhé, co se týče těch mm, přínosů, říkal jste také o tom, jak se k tomu vyjádřili USA. Jsou zde tedy i země, které jsou mimo Evropskou unii, které se podílí na tomto projektu, na tomto výzkumném projektu. Chci se zeptat, zda se tedy, jsou, zda se tedy účastní i toho výzkumu, nebo zda jsou jaksi samostatné, nezávislé. A pokud by tam, byl ten, pokud by tam byla ten neomezený potenciál, tak se chci zeptat, zda potom vlastně ty ostatní země eh, z toho také budou mít prospěch, nebo zda za to budou platit, nebo jak vlastně se k tomu, eh, jak se na tom budou podílet. Takže to bylo za, S, za EPP a teď za SAD pan Poche. Vážení paní ředitelé, Děkuji vám za představení sdělení Evropské komise o financování podniku ITER i za všechny aktualizované informace ohledně posledního vývoje projektu. Mám celou řadu otázek. Jakožto loňský zpravodaj účetní závěrky podniku ITER se měl možnost poměrně detailně se eh, seznámit a vyhodnotit obrovský pokrok, který byl v rámci eh, projektu ITER dosažen. Eh, tento pozitivní vývoj konstatoval konec konců i Evropský účetní dvůr a i Evropský parlament. Stejně pozorně jsem sledoval i proces přípravy a zveřejnění sdělení komise o financování po roce 2020. Realistický rozpočet a časový plán jsou naprosto klíčové pro to, aby si projekt udržel znovu nabitou eh, důvěru politické i odborné veřejnosti. Bylo věnováno velké úsilí a učiněno mnoho korekcí, než předkladatelé nového návrhu rozpočtu dospěli k této částce. Nemám proto důvod domnívat se, že předložená částka je nadhodnocená. Naopak jedna věc je zcela zřejmá. Projekt nemůže pokračovat, pokud nebude dostatečně financován. Jakékoliv redukce financování by logicky vedly k časovým spožděním a pravděpodobně i k prodražení. Zvažovala komise nebo ITER nebo Fusion for Energy možnost jiné formy financování eh, než z veřejných zdrojů. Eh, Shledáváte jako realistickou možnost, že by se do financování podniku zapojil přímo soukromý sektor, tedy že by se projekt stal konečně eh, jakýmsi PPP projektem. Pokud má být učiněn byt jen předběžný závazek ve výši 10 miliard eur, musíme mít pevné garance, že tento rozpočet bude posléze dodržen. Komise zmiňuje možný desetiprocentní nárůst nákladů z důvodu neočekávaných situací. Odhady eh, Spojených států amerických hovoří o možném dvouletém spoždění. Eh, sdílí Fusion for Energy tyto obavy a rád bych věděl, zda existují odhady, jaký vliv by mělo spoždění na celý projekt a jak v takovém případě postupovat. Jaké je očekávání komise ohledně nadcházejícího vývoje v radě? Ehm, rada by měla již brzy začít diskutovat o tomto sdělení na pracovní úrovni. V každém případě ale není reálné dosáhnutí, dosažení dohody na úrovni EU před listopadovou radou ITERu, tak jak to zmiňuje eh, právě sdělení komise. Jakou pozici na radě ITERu eh, bude tedy Euratom prezentovat? Mohli byste nám také přiblížit, co budou hlavní program, body programu té listopadové rady. Ehm, zaujalo mě vyčíslení, že 75 nákladů na ITER jde do oblasti vývoje zcela nových materiálů a technologií a tím pádem do vývoje vedlejších produktů, které přímo nesouvisí s fúzí. Má komise případně ITER nějaký přehled těch eh, takzvaných spin-off produktů? To by bylo jistě velmi zajímavé, eh, kdybychom, kdyby vznikla nějaká studie v tomto ohledu. Očekává se, na závěr, očekává se, že Francie bude pokračovat se svým příspěvkem ve výši 20 příspěvku Euratomu a byla již obeznámena s finančními očekáváními ze strany EU v souvislosti s novým finančním plánem do roku 2035 a jaká je reakce ze strany, e, nebo jaký je postoj Francie. A dnes již nemůžeme předpokládat, e, dnes nemůžeme předjímat výsledky vyjednávání o Brexitu, nicméně by mě zajímalo, jestli Británie alespoň neformálně naznačila, jak vidí svůj, eh, budou, svou budoucí účast eh, v tomto projektu i s ohledem na projekt eh, Tokamak Jet. To znamená, jestli máme nějaké vyjádření od politických představitelů Velké Británie již, již nyní. Děkuji za hm, odpovědi na, těch, na tyto mnoho otázky, které jsem položil. Děkuji. Thank you very much for your broad Děkuji vám mnohokrát eh, za toto eh, komplexní vystoupení a nyní eh, za zelené, prosím. Paní Harms, já bych měla Děkuji vám za toto velice komplexní vysvětlení a nyní má slovo paní Harms. To, co bylo zde nyní řečeno, tak to znamená, že se můžeme spolehnout na ten fakt, že budou ty náklady stoupat, eh, že je to pořád dražší a dražší, to je vždy u ITERu. Eh, Jedná se o stále narůstání nákladů, tady hovoří se o 40-50% a potom ten eh, předpoklad, kdyby už mohl být ITER provozní, takže to se zase odložilo. A v této souvislosti tady vyvstává otázka, zdali Evropská unie, pokud investuje tolik peněz, tak zdali se může spolehnout eh, na to, že se eh, vyřeší eh, výzvy, kterým čelí energie a klima dnes, jestli se to opravdu vyřeší. Vy jste tady hovořili o tom, jak Evropská unie přispívá svými financemi, jak se to mm, jak, jaký je poměr eh, k celkovému rozpočtu Evropské unie a co považuji za správné. A myslím si, že komise by se k tomu mohla vyjádřit. My potřebujeme eh, eh, vědět procentuálně podíl výzkumu ITER na financí, které se investují do energie, protože já to vidím jinak. Já nemohu hovořit za sebe, ale Kolegové, eh, kteří se rozhodují o rozpočtu pro výzkum, tak by měli už nyní vědět, kolik se peněz vynakládá na výzkum energie a kolik v rámci tohoto výzkumu energie jde na ITER eh, a o jaký mm, eh, protože tady se jedná vlastně o ten už základní výzkum fúze a to už trvá 50 let. Vy tady eh, tvrdíte, že to má hodně eh, vedlejších efektů, těch spin-off efektů a existují soukromé peníze ve výzkumu ITER? Existuje nějaký energetický podnik? Očekáváte, že potom eh, se to použije v průmyslu? Existuje tedy nějaká firma, která by investovala do tohoto projektu? Well, thank you very much. And... Eh, děkuji vám. Eh, milí kolegové, jak eh, vidíte, bohužel náš předseda měl jiné povinnosti, tak proto jsem ho nahradil. Pan Lamasur, prosím, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Já tedy ne, nejsem výboru eh, e, ale děkuji vám za slovo. Já jsem z, s mnoha kolegy mm, z rozpočtového výboru dlouho tento projekt eh, sledoval. A velice nás to zajímá, jak, protože jak vysvětlil na, eh, naši řečníci, je to jediný velký projekt základního výzkumu, Mm, kde má Evropská unie jakýsi leadership na ev- světové úrovni. Je to vlastně zvládnutí sluneční energie, vede to hodně času, je to složité, nákladné. Na začátku eh, projektu bylo hodně chyb, eh, hodně mm, nadbytečných nákladů a nové, nový tým jmenovitě eh, pan eh, Bernard Bigov v komisi a v eh, agentuře F4E, F4E e, se nám podařilo sáhnout úspěchu, které tedy slyšeli. Je to uh, velice dlouhodobý projekt. Evropská unie je rozpočtově dobře zorganizovaná na to, aby garantovala financování politik minimálně středně době. Uh, Eh, mm, přes víceleté finanční plánování a v tuto chvíli připravujeme eh, angažování eh, nost na 5-10 let dopředu. Co ostatní partneři ma, mohou oni dát garance víceletého financování podobně jako jsou ty naše? Evidentně v rámci Rady ministrů členských zemí jsme se eh, často dostali do paradoxně problematických situací, kdy eh, partneři to garantovali, my jsme toho nebyli schopni vzhledem k váhání, které tady bylo, to se nám podařilo překonat. Jaké jsou nyní perspektivy eh, do budoucna? Děkuji. Pan Zanu na to. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem e, navštívil tu lokalitu a vždy jsem s velkým entuziasmem um, sledoval tyto projekty, jsem spadl kde toto, tyto experimenty probíhají 30 let, studie jdou zpátky 60 let. Profesor Antonio Rostány, který byl ředitelem Institutu pro fyziku a jeho syn Giorgio, vy asi znáte, který eh, dlouho byl jeden z, eh, jedním z klíčových hráčů v tomto projektu. Já vám řeknu takovou anekdotu před 30 lety. kdy RFX, reverzní experiment, se připravoval. To bylo zařízení menší, než je to v Karandaš. Eh, mm, byl uveden online. Dnes jsme se ptali, jak dlouho bude trvat, než se nám to podaří, jak se připojit. Řekl 20 let. Za 10 let řekl, že to bude stát, trvat ještě 30 let. Před několika dny jsem se ho zeptal, no 40 let takže to je trošičku eh, zvláštní pojetí času, jak se, který se prodlužuje, čím déle, je to, mm, čím déle če na to čekáte. V Kanadě jsem lépe pochopil povahu těch experimentů se veškerou tou technologií a spin-offy, těm vedlejšími produkty. Takže nakonec nám to ukáže, to bude 30 minut, eh, už se to snížilo z 60 na 30 a eh, utratilo se 15 miliard, tak to je tedy mm, skutečně eh, důležité, je to vlastně seismická činnost, která tam probíhá v Merandeš. Mm, ono se to prezentuje jaksi slavným způsobem, ale my se musíme uh, podívat i na negativa. Negativa je a pozitiva eh, musí být zvažovány společně, nikoli se nechat unést entuziasmem. Moje otázka je, jak dlouho myslíte, že bude trvat, než to zařízení eh, prokáže významnou dobu fůze, tedy vykáže významnou dobu fůze. Jaké eh, demonstrace je to jenom jedno zařízení, které bude produkovat více energie, než spotřebovává, nebo to bude něco, co skutečně bude produkovat elektřinu. E, ITER nebude produkovat elektřinu, jenom experimentálně ukáže, že tam probíhá fúze. Mě by zajímalo, jak si udělali tedy přesnější představu, méně, méně emocionální, ale vědečtější názor na přínosy tohoto experimentu a jaké výsledky můžeme očekávat v budoucnu. Kolega, egregio kolega, dnes <laughs> jste is the, eh, her collega Freund. Presidente, vengo, vengo dalla città di Copernico, dove ha insegnato anche Copernico. Il nostro presidente, il nostro presidente sa bene chi è e C'è una grande tradizione di fisica. Abbiamo avuto Galileo Galilei. Pane předsedo, vy se znáte Kopernikus. Je, mm, ten má velkou tradici. Děkuji vám. Já jsem byl v Karadaš před půl rokem. Udělal na mě velký dojem mohu to jenom doporučit všem, kdo o to máte zájem, abyste se tam měli podívat. Je to jiná zkušenost, než když se díváte na slajdy. Když jsme tam byli, tak my jsme tehdy eh, tam mluvili o eh, roli Ruska, protože teď je tady takový antagonismus vůči Rusku nebo Ruska vůči EU a vy jste mě přesvědčili, že Rusko do posud nesplnila žádné své závazky. Nyní USA, které mají jinou klimatickou politiku eh, než za minulého pre- prezidenta. A mě by zajímalo, zda to mělo nějaký efekt. Nové, nový mm, prezident v USA, zda to měl efekt na e, diskuse s vašimi americkými kolegy, zda nyní tedy váhají e, v tom, zda pokračovat. Pan Zanu na to ví stejně dobře jako já, že tolik peněz již bylo investováno do tohoto projektu že by bylo hloupé to teď skončit, to teď ukončit, protože mm, bychom tady vlastně vyplýtvali spoustu peněz a hodně peněz, skutečně, kdybychom teď proje- ten projekt prostě teď opustili. Děkuji, vážený kolego, a nyní je na čase, abych položil jednoduché otázky. Um, je lepší, abych mluvil francouzsky pro vás? Dobře, takže já bych chtěl položit otázku, o co se jednalo v tom v té nejširší účasti externích partnerů mimo Unii. Financování eh, technicky, o co se jednalo v té účasti širší? Korea, Japonsko, USA a další rozvinuté země. V ehm, eh, České republice máme ehm, malý tokamak v, v, eh, v hlavním městě Praze a jen zásadně nutné eh, pokračovat v tom výzkumu. Já jsem pracoval ve výzkumu a nyní eh, tedy víme, že nemá smysl plánovat do budoucna. Jistě je třeba mít cíle, které je eh, třeba sledovat, nicméně, když řekneme 2025, mm, je třeba spustit nějakou reálnou činnost tomu projektu, tak není možné říci, že 35 budeme, 2035 budeme produkovat první energii. Je to trošičku jako kdybychom viděli něco eh, co, co, co je nejasné, je to projekt eh, číslo jedna pro výzkumný projekt Evropské unie. Slunce není předvídatelné, my musíme být stejní. Moje otázka je jednoduchá. Kde najdete, kde, kde se nachází největší překážky pro, pro budoucí jednání? Eh, vous demander si vous pouvez. Eh, můžete nám tedy um, dát odpovědi na ty položené otázky? Děkuji, pane předsedo, děkuji poslancům se pokoušíme tedy dát názor komise na většinu těchto mm, bodů, které tady padly pan Bigo, pan Švemr dají také svůj názor. Já si myslím, že to bude test pro nás. E, bychom jako dobrý tým se navzájem doplňovali ve svých odpovědích, takže to je takový, taková zkouška pro nás. Pan Kelly Ehm, mluvil o neomezené ehm, energii, o nákladové efektivnosti, o třetích zemích. Názor komise je, že je v tom velmi transparentní. Komerční fúze je ehm, bude možná v druhé polovině století, po ITER, tedy v druhé polovině tohoto století. A cílem našich klimatických politik je, aby do konce století byly eliminována všechna fosilní paliva. Takže krátkodobém hlediska je vyvíjet obnovitelné zdroje, rozvíjet jako maximální zdroj nefosilní energie a současně vlastně zeleň, děláme greening z jiných zdrojů, spoleháme na plyn. Dlouhodobě vědecká komunita si přeje určité pojí, určitou pojistku. Eh, budeme stoprocentně se moci spolehnout na eh, obnovitelné zdroje, nebo budeme potřebovat nějaký doplňk, doplňkovou energii, nebo bude jiný typ nefosilní technologie jako sluneční a fúzní, která by mohla sehnat tuto roli. Hodně otázek padlo na peníze. Já bych eh, mm, prezentoval osobní kalkulaci. Náklad projektu po všech těch revizích celkové náklady je asi 18 1,8 miliard euro. To, je celkový, to jsou celkové náklady. Pro období výstavby Evropa poskytne 45 v operační období 34 V první fázi příspěvek Evropy je vyšší, protože tam je ta technologie a v operačním provozním období snížíme náš příspěvek. Když se podíváme na náklady 18,8 miliard plus kontingence 20 miliard celkovým nákladům a e, vlastně uděláte si hrubou kalkulaci, jak říkal pan Švemr, mluvíme o projektu na 35 let. Jsou to náklady 550 milionů ročně. Z dlouhodobého hlediska je to pojistka potenciálního nového zdroje energie, která stojí Evropu 550 milionů ročně na 35 let. To je taková kalkulace, kterou můžeme udělat. Není to, nemusíme takto nutně argumentovat, ale toto je vlastně eh, ten objem nákladu, který před sebou máme. Eh, z hlediska zakladatelů dohody o ITER vodní partnerství, tomu komise nyní takto věří, že je příliš drahé to, abychom to dělali sami. Ani my, ani Číňané, kteří mají více peněz, nebo Rusové, kteří mají technologii. Teď je to moc drahé. A také je pravda, že Evropa má leadership v technologiích, protože máme JET. To byl uh, nejlepší tokamak eh, na světě. Uh, v některých technologiích a materiálech se ale musíme poučit z této spolupráce. Je to tedy mezinárodní projekt, který je vzájemně výhodný. Máme to v Evropě, ehm, mm, držíme se ten leadership, kontrolujeme ten proces. Z krátkodobého hlediska eh, si myslím, že to, co máme, je to, že Evropa zajistila financování projektu roku 2020 všechny partnerské země přijaly ten nov, nový, novou, nový baseline. Um, z technického hlediska všechny domácí agentury, které přispívají, všichni reprezentanti, všechny partnerské země přijali tento, tuto nový baseline um, harmonogram s podmínkou politické angažovanosti. Takže my před Předpokládáme ministerskou schůzku partnerů ITER v druhém čtvrtletí 2018, abychom měli nejvyšší politický závazek nejenom z Evropy, Rady, ale také od všech partnerů. A mohu vás informovat, že v Japonsku, Číně, v Jižní Koreji, Rusku tento proces politického schvalování, potvrzování, který my dostaneme nebo nedostaneme v eh, parlamentu a z rady. Tyto čtyři země již proběhl. Ty diskuse v Indii stále probíhají. Premiér musí udělat konečné rozhodnutí. Jsou tam pozitivní příspěvky mm, strany premiéra, který eh, dá tedy konečný závazek. Na posledním summitu EU Indie byl eh, závazek Indie spolupracovat na fúzi s EU. Pak USA. USA, tam byla otázka k přístupu USA. USA za minulé administrativy již e, uvedli, že povedou, provedou další hodnocení, další posouzení na konci tohoto roku národní, eh, již žádali o Národní akademii a mm, ministerstvo další zprávu o pokroku projektu také. Eh, pak tam samozřejmě došla, přišla nová administrativa, je normální, že nová administrativa znovu posoudí projekt. V tuto chvíli nemáme žádné specificky negativní signály z USA. Já eh, ale jedu příští týden do Washingtonu a sejdu se s novým vedením a očekáváme zprávu na konci toho to měsíce z Národní akademie věd a pak se ministerstvo rozhodne pod návrhu e, na konci roku. Takže USA je ve stejné pozici jako my. My čekáme od členských států a parlamentů mandát. USA stále eh, potřebuje vyjasnění eh, mandátu. Není eh, tady žádné zdržení tohoto procesu ve srovnání s předchozí administrativou. Já si myslím, že hodně otázek se týkalo spin-offů a e, přínosů z výzkumu. Jak jsem řekl, role průmyslu je nebo začíná být stále důležitější. Tento projekt měl špatný image. Byli tam kontraktoři, kteří to vnímali jako uh, problém. Všechno bylo spožděné, kontrakty, platby. E, nyní od začátku roku 2015 kontraktoři a společnosti, firmy, Eh, velice rychle pracují a angažují se, takže pozitivní příspěvek průmyslu je eh, probíhá a ještě, v této, ještě nejsme ve fázi, kde by bylo privátní financování. Tam ještě nejsme, protože komerční využívání fúzní energie ještě není demonstrováno. Přínosy pro firmy jsou v materiálech a technologiích. My doufáme, že do budoucna po dokončení výstavby bude možné, to bude možné, ale nemůžeme argumentovat nyní, že je teď možné, aby tam investoval privátní sektor. Francie potvrdila svůj závazek, e, že bude nadále platit těch 20%, vzhledem k tomu, že to je ve Francii a e, mají velkou angažovanost na nejvyšší úrovni. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky a nyní dám slovo panu Bigotovi a panu Švemerovi. Uh, já bych vás jenom chtěla upozornit, že jsme omezeni v čase, takže vás poprosím, abyste byli co nejstručnější. Vy jste mluvil francouzsky, já budu mluvit francouzsky. Moje první odpověď se týká vaší připomínky, pane předsedo. My nyní jsme nacházíme v logice, kde máme jednak průmyslový projekt a jednak vědecký. Naše odpovědnost teď je vést eh, mm, fázi konstrukce v logice průmyslové při respektování nejlepší praxe vedení velkého projektu. Proto potřebujeme přesně plánovat. Pokud e, to, e, co jsme vedli v roce 2015 s velkým počtem e, dodavatelů. Moje osobní angažovanost s mým týmem a domácími agenturami k tomu kalendáři, které jsme který byste navrhli, tak je e, takzvaně Best Actually Achievable Schedule, je to reálný harmonogram a nyní jsme na cestě to respektovat. I když to bude vyžadovat e, hledání řešení, které e, se, se musí teprve prokázat. Co se týče vědy, je to projekt, který má ukázat něco, co nikdy nebylo dosaženo, že při dáním určitého množství energie na ohřátí plazmy je možné vyprodukovat desetkrát tolik energie v důsledku fúze. My víme, že tady je celá řada vědeckých otázek, které vysvětlují mm, tuto instalaci. Mm, já jsem také vědec a musím říci, že nevíme nikdy, co objevíme, že neobjevíme něco zajímavějšího. Takže je třeba věřit ve vědu, v inženýry. Pokud budeme dobře mm, mm vést tuto konstrukci, tak dáme dobrý nástroj vědcům, aby to mohli demonstrovat. Kalendář. E, 2021. E, 25. Mm, první eh, eh, instalace, zajištění, aby všechno bylo správně instalováno. Tomu se říká assembly, to znamená sestavení různých eh, kompetentů z celého světa. Mm, důležitá kontrola kvality, aby to, ta montáž proběhla co nejlépe je tady významný příspěvek evropských partnerů. Každý přináší svůj eh, příspěvek eh, mezinárodní spolupráci, což je hlavním podmínkou úspěchu. Konkrétní příklad. Dnes eh, se to, konstruuje částečně ze strany Koreje, částečně Evropy a Partneři se sešli, aby přinesli eh, tedy zlepšení té vakuové nádoby eh, a zvýšili její účinnost pro nás. Eh, všechno tady závisí nakonec na financích, ale je to právě ten lidský příspěvek je nejdůležitější v té mezinárodní spolupráci. Pak byly otázky Ehm, jak vypadá angažovanost jiných partnerů, jak vypadá dlouhodobá eh, angažovanost do roku 25-35. Každý, eh, každý stát má své vlastní postupy. Já jsem v Japonsku, Japonsko nemá víceleté finanční plánování, ale ehm, ehm, mm, dojde k politickému rozhodnutí, to znamená, že celkové náklady eh, do roku 25, eh, že se zaváží, že dá k dispozici projekt, který se bude plánovat eh, postupně rok od roku. Měli jsme problémy s americkými přáteli, protože prezident Trump dal rozpočtový návrh snížit o 20 ten rozpočet na vědu. My probíhá, vedeme intenzivní dialog s americkými orgány, aby naši američtí mm, přátelé mm, přispívají 9, 9%. Eh, eh, a mm, aby zůstaly tedy součástí tohoto mechanismu američtí věci. Američská administrativa v lednu 2017 plánovala náklady velice přesně a nyní je potřeba, aby kongres eh, mm, rok za rokem mm, to mohl eh, určovat. Co se týče Brexitu, já se nemohu vyjadřovat k politickým otázkám, ale okamžitě po rozhodnutí eh, Britů, britského lidu, o Brexitu jsem byl v kontaktu s britskými orgány, kteří mi potvrdili, že fúze je pro ně velice zajímavá technologie, že ITER, že, že oni jsou rozhodnoti zůstat v tomto projektu. Británie významně přispívá. Mm. A je na politice, aby tedy eh, to vyřešili. Pane, já před, eh, předsedu, já jsem entuziast, eh, nebo mm, vlastně jsem, pokud nebudeme trošku pozitivní, trošku entuziasté, tak já musím říct, že v této chvíli máme mm, inženýry z 35 zemí světa a Eh, je to velmi obtížné. A proto je důležité, aby Evropa, která se hrává význam roli, mm, projevila své odhodlání, protože to je nejlepší způsob, jak eh, do toho eh, angažovat všechny strany. Pokud jediná, jediný partner nedodá své zařízení, tak celý projekt se opozdí a každý den to jsou dva miliony na fungování, které se spotřebovávají proto pracujeme ve dna v noci, abychom respektovali ten časový harmonogram. Děkuji. Ano, děkuji. Kolegové, možná jste si všimli, že v naší místnosti se také teď nyní nacházejí mladé dámy, které nás přišly navštívit, takže já pouze tady na chvilku předuším to jednání a chtěl bych vám říci, že se jedná o organizaci Girls to Leader, Paní Dali a paní Esther de Lange a také paní Klajmugy se účastní této činnosti, takže já bych chtěla přivítat všechny účastnice tohoto programu Girls to Leader. A teď budeme pokračovat v zodpovídání otázek a teď to bude pan Švemr, který bude odpovídat. Ano, děkuji. Já si myslím, že většinu dotazů již odpověděli mý kolegové, takže já budu stručný. Za prvé, co se týče těch možných PPP partnerství, je, jedná se o výzkumný reaktor, což je, a je to také důležité i pro světový mír, protože Eh, Gorbačov a Reagan se kdysi dohodli, že se vlastně jedná o takové, mm, o, o ty znalosti a o poznatky, že to má být vlastně mezinárodním vlastnictvím, takže tam do toho PPP nepatří. Eh, možná, že to bude v budoucnu, v té další fázi, ale zatím se opravdu jedná spíše o takový vědecký projekt pro celé lidstvo, což je dobré. Mm, velice často se nás eh, lidé ptají a říkají, jak to, že tam dokáže spolupracovat v této věci Rusko a USA. A já bych chtěla říci, že z této zkrátka funguje, což je velice zajímavé a velice působivé. Ještě chci odpovědět na paní, dotaz paní Harms, odpovím německy. Co se týče eh, eh, výdajů, tak já bohužel nevím ty údaje ohledně rozpočtu, ale eh, chtěl bych pohovořit a navázat na to, co řekl kolega. Máme 65 milionů, které na to vynakládáme. Na solární energii eh, v Německu 20 Evropská unie vynakládá denně eh, miliardu na energii. Proto si myslím, že eh, výzkum do fúze je taková dobrá pojistka a vidíme, že Čína investuje obrovské prostředky a proto, eh, když to eh, porovnáme s náklady na energii, tak by bylo opravdu velká škoda, kdybychom tyto prostředky neinvestovali. Tak ještě jedna otázka, na kterou jste se ptali. Zda ta energie má opravdu, když má tak velký potenciál, zda by mohla nahradit všechny energie. Já bych to opět přirovnal eh, k tomu létání. První letadla byla velice drahá, nebylo to dobré pro životní prostředí a dnes vidíme, že opravdu se létá často i na středně, střední vzdálenosti a vidíme, že Ehm, dokonce ta nová letadla jsou často ekologičtější třeba než vlaky a dnes víme, že se vyvíjejí nové drony pro přepravu osob, takže možná se vlastně ta, eh, ty drony dostanou, nebo letecká doprava se dostane i pro, do individuální přepravy osob, takže je možné, že se to takto ukáže i u našeho projektu. Zatím tedy to není levné, ale pokud počkáme dalších 50 let, tak se možná podaří to, že ty reaktory nakonec budou menší, budou méně nákladné, ale to je opravdu ještě bych na na dlouhou trať a zatím tedy eh, se jedná hlavně o ty nové technologie. Já si myslím, že to už jsou asi všechny otázky, které na mě zbyly a děkuji za pozornost. Ještě otázka z publika bez mikrofonu. Možná bychom ještě mohli eh, udělat takové kolečko krátkých otázek, půlminutových. Takže nejprve Rebecca Harms, prosím. Děkuji. Já chci říct si, že mě opravdu skutečně zajímá ten vztah mezi tím, kolik vynaložíme na výzkum v ITRu a kolik vynakládáme peněz na výzkum jiných energetických zdrojů. Protože tak celkově, když se podíváme na ten celkový rozpočet Evropské unie, tak to vypadá jako taková kapka v moři. Ale pokud bychom se podívali konkrétně na, ten, na ty částky, které plynou na výzkum energetiky, tak by to možná bylo jiné. Ano, děkuji. Další pan kolega Rybik. Děkuji, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale musel jsem hlasovat na jiném výboru. Já bych chtěl vědět, jak to vypadá s mezinárodními eh, smlouvami, zdali to bude ponecháno v rozpočtu a jaké jsou plány. Já byte, <laughs> dear colleagues, would you, would you like some... Ano, ještě někdo chce položit dotaz? Není tomu tak, takže to druhé kolečko můžeme uzavřít. A poprosím naše hosty o odpovědi. Můžete prosím odpovědět na tyto dva dotazy? Ano, děkuji. Takže nejprve otázka paní Harms. Já u sebe nemám konkrétní čísla, když se ptáte na to, kolik peněz plyne eh, do ITRu v porovnání s horizontem 2020 nebo v porovnání s výzkumem jiných energetických zdrojů. Ale když to tak porovnáme, tak můžeme říci, že se jedná o trošku něco jiného v té oblasti energetice. Například je zde nástroj pro propojení Evropy, tam chceme zlepšit ta přeshraniční propojení, eh, přivedení elektřiny a plynu a tak dále. Ale v té oblasti energetiky je mnoho věcí, které jsou placené nebo které se pak zaplatí, ale co se, i co se týče té energetiky, tak e, například ty, iny, ty různé inovace, tam, tam, je, tam se jedná o něco jiného. Takže pokud se podíváme na to pouze z toho krátkodobého horizontu, tak samozřejmě na ten ITER asi plyne více peněz než na, těch, na ty jiné projekty, ale tady bohužel nemám e, ta přesná čísla k dispozici. A co se týče té mezinárodní spolupráce, tak to předám slovo kolegovi. Ano, děkuji. Samozřejmě, že pro členy je velice atraktivní účastnice tohoto projektu, protože všichni členové ví, že vlastně nemůžeme zjistit, zda ta jaderná syntéza bude fungovat nebo ne, pokud to nevyzkoušíme. Takže těch našich sedm smluvních stran eh, mm, velice usiluje o tento projekt. Chceme zjistit, jaké, nebo víme, že ty, ten prospěch eh, tohoto projektu může být obrovský a proto se na tom chtějí všichni podílet. Dokonce je možné, že eh, Mm, vlastně ty, ty, ty členy, ty čl, členské státy dávaly věcné příspěvky, ale nyní i ostatní země se zajímají o tento projekt, vědí, že to je dobré. Například Austrálie není příliš eh, silná v té jaderné syntézi, ale chtěli by eh, o tom vědět více, takže se také zapojili do speciálního pětiletého programu, do takové speciální spolupráce s ITREM a také nám přispějí finančně i jinak, abychom se dostali k našemu výsledku. Pak jste se ještě ptali na, tu času, na ten časový rozvrh a jak je to s tím projektem DEMO. Já chci říct, je to takhle tedy. Pokud všechno půjde tak, jak má, tak v roce 2025 máme záruky, že budeme už mít hotový ten přístroj, který bude pracovat podle očekávání. Musí tam mít ještě další zařízení, musíme to všechno uvést do provozu a v roce 2028 bychom začali první eh, experimenty. Takže to bude ta eh, pak budeme v té další fázi, budeme schopni uh, generovat energii. Já očekávám, že bude trvat asi 10 let, než eh, proskoumáme všechny možnosti tohoto nástroje a abychom zjistili, jak eh, optimalizovat potom návrh toho dalšího projektu demo. Takže teprve v roce 2035 zde bude určitý potenciál potom na přípravu toho dalšího projektu DEMO. A ten projekt DEMO už bude plně zapojen do sítí a už by měl uh, vyrábět elektřinu, která se bude pak tedy pouštět do těch sítí. Jde o to, že to bude bezpečné a že bude možné to modulovat. Takže, jak už jsem říkal, tato energie by byla doplňkem obnovitelných zdrojů energie. Můžete tuto výrobu zastavit a znovu rozjet, nebo můžete stále vyrábět soustavně, takže to má velká očekávání. A já si myslím, že e, v roce 2055-2060 už e, budeme schopni tuto technologii představit jako konkurenceschopnou technologii to znamená v té druhé části tohoto století, už budeme schopni, pokud bude nutné, touto energií nahradit energii, která se teď vyrábí v různých elektrárnách. Ale um, pak vlastně se ta elektřina nebo ta energie může využívat i pro jiné účely. Je to tedy opravdu ještě dlouhodobá perspektiva, ale uvědomme si, jak to třeba bylo, když se nejprve našla ropa v Texasu, a do té doby, než se tam rozvinulo opravdu to ropné eh, odvětví, tak to trvalo celé století. Ano, děkuji. Takže já si myslím, že ve vědeckém výzkumu je běžné, že všechno eh, nejde jen tak přes noc. A celkově si myslím, že je to velice slibné, to, jak se to prezentoval. A také si myslím, že je dobré brát to i jako určitou jako mírovou spolupráci. Je to v podstatě něco podobného, jako je třeba mírová spolupráce ve vesmírném výzkumu, což je v podstatě taková celosvětová spolupráce, protože v těchto projektech spolupracují velmoci celého světa. Takže tyto spolupráce na, tom, na těchto projektech nás vedou i k tomu mírovému uspořádání na celém světě. Děkuji. Chtěla bych poděkovat za celou tuto rozpravu. Děkuji našim hostům, kterým byl pan Tomas, pan Bigot a pan Švemr. Doufám, že se brzy zase shledáme, protože tento projekt je opravdu něčím, co by náš výbor ITRE měl podporovat. Děkujeme, pane předsedo. Well, dear colleagues. Eh, vážení eh, kolegové, budeme pokračovat. A další bod na Eh, našem programu je situační zpráva Evropského účetního dvora o energetice a klimatu. Eh, vidím ale, že eh, paní Rebecca Harms, tak určitě jí to bude zajímat, protože je ze zelených, ale odešla. Bohužel, protože má jiné zcela jistě zajímavé aktivity a nyní Eh, pohovoříme s panem Philem a Owenem, který je předsedajícím Senátu 1 Evropského účetního dvoru a prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, eh, pane předsedo, za to, že mohu představit tuto situační zprávu v tomto tak důležitém výboru. Je tady Olivier Prišion, který je vedoucím oddělení. Já jsem dnes dopoledne představil tuto zprávu výboru KONT, Omlouvám se tedy eh, těm, kteří to už eh, slyšeli. Já vám ale poskytnu eh, více detailů, především co se týče energetické transformace. Na obrazovce vidíte moji přednášku. Situační zpráva není auditem. Ehm, je to zpráva o veřejných informacích či veřejné audity, které jsme provedli my nebo které provedly jiné nejvyšší kontrolní úřady Evropské eh, unie. A v této revizi hovoříme o přehledu toho, co se děje v Evropské unii. To téma je samozřejmě velmi komplikované a um, je um, komplikované nalézt nějaký nezávislý názor k této tématice. Potom eh, za druhé, eh, Mm, eh, přehled toho, co eh, v posledních letech eh, dělal Evropský účetní dvůr a nejvyšší kontrolní úřady. A potom povořím o těch hlavních výzvách, o diskuzi k legislativě a v čem spočívá naše budoucnost. Takže jaké kroky podnikla Evropská unie. Energetika a klimatické změny to je velmi úzce propojeno, především pokud jde o fosilní paliva a jejich využití v průmyslu, v dopravě či v domácnostech. A toto představuje 79 veškerých emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Takže je tedy jasné, že v rámci energetiky je zcela zásadní bojovat proti klimatickým změnám. Energetika klimatické změny Eh, samozřejmě eh, eh, při, nás přivádějí k mnoha otázkám, které musíme řešit. Evropská unie si stanovila cíl pro rok 2020 a rok 2030 snížit o 20 až 40 emise skleníkových plynů a v roce 2050 je cílem to snížit o 80 až 95 když to porovnáme s rokem 1990. Jak vidíte tady na tomto slajdu, cíle Evropské unie eh, nebudou dosaženy, pokud nebude vyvinuto dodatečné úsilí. Abychom dosáhli cíle pro rok 2030, vaše úsilí eh, budou muset být eh, eh, mm, zvýšeny o polovinu, protože v roce 2000 30 budeme muset zvýšit naše úsilí o 3 až 4 Ale co se týče snah o snížení emisí skleníkových plynů jsou úspěšná, tak ta teplota stoupá méně, než se očekávalo v Paříži, tak tady ale vidíte, eh, jaká je předpověď během eh, příštích eh, dvou desetiletí. A to je tedy vlastně ten mm, co čeká ty naše děti. Takže pokud nedosáhneme toho, Eh, co bylo stanoveno v Paříži, tak se zvýší globálně teplota. A pokud se dosáhne tohoto průměru, tak teploty se zvýší v některých oblastech o mnoho stupňů. Například v létě teplota se může zvýšit o 3 až 4 stupně, třeba ve Španělsku, ve velké části Španělska. A potom můžou se také snížit srážky o 50 což povede k další dezertifikaci. A tato situace v teplotách může být ještě horší, eh, protože eh, eh, se nedosahuje výsledku 2% na základě zprávy listopadu z roku 2016, kde se říká, že jsme na cestě těch 3,4 stupňů. To je tedy kontext a jak se na to dívá Evropský účetní dvůr a nejvyšší kontrolní úřady EU? Co děláme v této oblasti? Eh, my jsme zanalizovali 269 auditů, eh, my jsme tam měli i naše zprávy a vidíme, že Evropská eh, unie každý rok produkuje 50 předmětných zpráv. Ale to rozdělení se liší. Audity o energii zaujímají větší poměry, ale co se týče přizpůsobení a Eh, skleníkových plynů, tak ty nebyly tolik pokryty těmito audity. Eh, co se týče klíčových věcí, eh, které se auditovalo v roce 2015, a účetní dvůr dospěl k závěru, že cíle EU Eh, dokončit eh, vnitřní energetický trh v roce 2014, takže toto nebylo uskutečněno. Víte, že problémy souvisely s legislativním rámcem, potom, že existovaly rozdíly v tom, jakým způsobem uspořádávají evropské země své trhy s energií. Účetní dvůr dospěl k závěru, že infrastruktura není připravená pro integrované trhy a proto neposkytuje jistotu dodavatelům energie. A národní studie toto potvrdily. E, co se týče zpráv o obnovitelných zdrojích energie. Tam jsme identifikovali eh, společné eh, body, eh, tedy že nedostatek nákladové efektivity, přístup k trhu a regulatorní prostředí. Potom také byly skonstatovány překážky a různé rámce, také, že dochází ke zpětným změnám v dotacích. A to jsou překážky. V naší zprávě z roku 2014 jsme Eh, hovořili o eh, povoleních pro dodavatelích a také se eh, zpomaluje financování pro obnovitelné zdroje v porovnání s nákladovou efektivitou. Co se týče nákladové efektivity veřejného sektoru, tak toto je také nižší, to jsme také skonstatovali v našich zprávách, protože došlo k tomu, že bylo poskytnuto více Eh, veřejn, nebo bylo investováno příliš mnoho do projektu, aby to bylo nákladově efektivní. A potom investice do obnovitelných eh, zdrojů, to bylo také ošetřeno v těchto auditech. Audity dospěly eh, k podobným závěrům, pokud jde o energetickou efektivitu. Ale mám dobré zprávy. Co se týče individuálních auditů, co neidentifikovali, tak to je následující. Růst elektřiny z obnovitelných zdrojů eh, vedlo ke snížení Eh, ceny zdrojů obnovitelné energie a toto klesání pokračuje. Například, když se eh, podíváte na fotovoltaiku či na větrnou energii, tak to pokleslo o 85% a 65% respektive mezi 2009 eh, a 2015. A jak vidíte na této tabulce, technologie pro obnovitelné zdroje se dostávají do popředí a soutěží s tradičními zdroji. A závěrem bych chtěl pohovořit o těch hlavních eh, výzvách, které jsme zjistili. jejich eh, sedm a my jsme eh, úmyslně je nechali na té vyšší úrovni, protože je to součástí stávající legislativní debaty, které vy jste součástí. Vzhledem k tomu, že nás čas tlačí, tak já povřím pouze o zprávě, o přechodu k jiným zdrojům energie, výzkum a financování ale jsou tam ještě tři adaptace, politika založená na vědeckých důkazech a e, zapojení občanů. Za prvé tedy zpráva. E, Energetika klimatické změny se musí řešit společně, protože eh, k čemu se rozhodnou v jednom členském státě, tak to bude mít vliv na jiný členský stát a na cíl Evropské unie. Proto potřebujeme efektivní zprávu. Veřejné audity zde sehrávají velmi důležitou úlohu, pokud jde o společenskou odpovědnost ohledně závazků a eh, mm, cílu a také by existovala důvěra eh, občanů. Potom přechod k jiným zdrojům energie. Víte, že potřebujeme velké změny v eh, systémech elektrické energie, tak aby eh, výroba byla ehm, eh, udržitelná, pokud jde o skladování obnovitelných zdrojů. Tato struktura ještě není úplně zcela kompletní, pokud jde o tyto trhy. Je důležité, aby existovala hospodářská soutěž. Potom otázka Eh, dopravy tohoto sektoru, tak také bude muset eh, projít mnoha změnami. Infrastruktura, investice se musí zakládat na eh, dlouhodobém pochopení dopadu. Uhlíková elektrárny, které se zabývají které vyrábějí z eh, uhlí, zde musí být také zmíněny. A potom potřebujeme eh, spravedlivý, eh, spravedlivou změnu ve společnosti, tedy v těch regionech, které musí upustit od uhlí či od jaderné energie. Za třetí výzkum a inovace. Velmi mě potěšilo, že eh, pan eh, předseda Buzek přišel se zprávou, jejich cílem bylo eh, zrychlit inovaci v rámci čisté energie a jak je důležité, abychom měli výzkum a inovaci ve všech energetických sektorech. Protože často to trvá roky, než se může využít technologie v průmyslu. Potřebujeme pokrok v oblasti technologií aby se snížily emise v období 2030 a 2050 a musím se to stihnout během příštího desetiletí. Ale v našem vlastním auditu z roku 2016 ten cíl e, vynaložit 35 e, e, z horizonu 20, 2020, takže toto procento bylo ohroženo. A závěrem bych chtěl pohovořit o financování. Roční investice eh, bilionů eur eh, na období 2020 a 2030 bude muset pocházet samozřejmě z veřejného a ze soukromého sektoru. A eh, také cena uhlí bude důležitá, pokud jde o podporu investice. Eh, navíc náklady na eh, přizpůsobení se klimatickým změnám se těžko předvídají a v energetickém sektoru eh, rušení jaderných elektráren a jaderný odpad, to bude vše velmi nákladné pro Evropskou unii a pro členské státy. Zároveň se zde naskýtá mnoho příležitostí eh, pro eh, podnikatele a pro eh, tvorbu pracovních míst, stejně tak jako energetická transformace. Děkuji. Děkuji vám za mm, tento úvodní projekt. Teď tady máme dva řečníky na seznamu. Chci požádat kolegy, aby mluvili maximálně pět minut. Děkuji. Pan Rubik. Děkuji, já chci eh, srdečně poděkovat za úvod. Myslím, že to je pro účetní dvůr velmi důležité, abychom viděli i ten budoucí vývoj, i když samozřejmě musíme posuzovat to, co se stalo eh, do posud. Jeden bod mě velmi zajímá a to je oblast dopravy. Veřejná diskuse eh, tady probíhala poměrně intenzivně ve velkých městech eh, doprava není optimálně organizovaná, eh, zácpy vytvářejí obrovské problémy. Eh, jsou miliony tun odpadu způsobeného potřebováním pneumatik při brždění neustálem. A poškozují se tím eh, také brzdové zařízení, motory jsou v horším stavu. Mě by zajímalo, zase v této zprávě se také mluví o dopravní infrastruktuře. Například moderní eh, senzory eh, umělá inteligence, zda by se mohl zavést e, princip stálé rychlosti dopravy v continuous driving ve městech s garantovaným parkovacím místem, aby se zvýšila propustnost a jaksi mm, tekutost provozu. Do jaké míry eh, eh, to mm, se vyvíjí ta situace s, tou, s těmi novými eh, algoritmy a technologiemi by mohla být vytvořena nová infrastruktura, která by byla žádoucí z hlediska CO2, klimatu a tak dále. Jak, jak je toto v té studii zohledněno? Děkuji. Možná bychom k tématu dopravy eh, mohli eh, přidat také veřejné hromadné dopravní prostředky, autobusy, metro. Eh, jenom jako vedlejší otázku. Eh, eh, next one is Mr. Javor. Here you are. Jako další má slovo Javor. Děkuji. Já také děkuji um, ehm, mm, Četnímu dvoru a panu Ovenovi za tuto vynikající zprávu. Je to skutečně na čase a já jsem trošičku zklamán, že ne všichni zpravodaji jové pro balíček čistých energií jsou tady přítomní. Já, někteří ano, ale málo. Já jsem pro uh, politiku založenou na důkazech. Tady máme důkazy. Um, evropská mm, energetika, politika uh, vlastně této zprávě se vyvolává velké obavy. Bez další zvýšeného úsilí nesplníme eh, klimatické cíle eh, energetické pro rok 2030 a 50. Takže je potřeba změnit praktickou politiku. To je signál, který bychom měli, kterému bychom měli naslouchat zde v Evropském parlamentu. Měli jsme velice obtížné diskuse v parlamentu o směrnici o energetické účinnosti obnovitelných zdrojích. A myslím si, že tato zpráva nám skutečně dává, poskytuje důkaz, že potřebujeme vyšší ambice a e, mm, opatření, abychom splnili naše cíle. Velice stručně k těm závěrům. Já souhlasím s tím, že financování je skutečně klíčové, nejenom veřejné, ale je tady i obrovský počet soukromých prostředků, které potřebují stabilní regulaci, kterou bychom měli zajistit my. E, jako Evropský parlament, ale bez jasné vize do budoucna o energetické, klimatické politice tyto soukromé prostředky nebudou investovány do těchto oblastí. Takže musíme stimulovat soukromé investice a soukromé společnosti banky. Peníze mají, jenom čekají na jasný signál. Co se týče veřejných výdajů, často slyšíme tvrzení některých kolegů, poslanců, že investice čistých energií mají přidané náklady, ale přináší, ale musíme to srovnat s náklady za ne- nečinnost. A tady um, mám takovou drobnou um, připomínku. Nestačí se podívat na to, ja- jak se ty peníze vydají, ale srovná na klimatickou je- politiku, ale srovnat to s tím, pokud nebudeme jednat, pokud neuděláme to, co máme. V této uh, nové zprávě um, doufám, že ovlivní situace v parlamentu v radě, především zvýší míru ambicí, zajistí efektivní uh, akci ve všech členských zemích. Není to jenom na evropské úrovni. Uh, ale také jde o to, co se stane v členských zemích a proto potřebujeme jasné, závazné národní cíle, legislativu v celé Evropě. Omlouvám se, že musím odejít, protože mám další téma ve výboru fond, takže tady nemohu zůstat, abych si vyslechl reakci pana Pila Bina Owena, ale jistě budeme mít příležitost to projednat dál. Děkuji, děkuji za velice přínosné mm, připomínky. Nyní má slovo pan Kohn. Děkuji, pane předsedo. Já využívám této příležitosti, abych eh, mm, se, eh, abych si poslechl podrobněji pana Ovena. Již jsem měl tu možnost, ale děkuji ještě jednou za tuto vynikající zprávu, za práci, kterou jste odvedl. Tato zpráva ukazuje, že výzvy jsou obrovské, to už bylo mm, vícekrát konstatováno a máme to e, stále před očima, že už je jaksi za pět minut 12 nebo později. Když mluvíme o mm, miliardách euro ročně, tak e, bohužel to není, které nám utíkají, to bohužel není vtip. Musíme se, musíme začít jednat. Já jsem z, um, z oblasti na uh, hranici mezi Německem, Belgií a Nizozemím. Uh, jsme konfrontováni situací, co uh, znamená opuštění jaderné energetiky, uhelných elektráren. A je nutné, abychom, aby také Evropská unie v těchto regionech právě Mm, mm, podporovala v oblasti strukturálních změn a pokoušela se také ty občany a pracovní místa, které na tom závisí, eh, odpovídajícím způsobem podporovat. Vy mm, říkáte, že ta studie byla omezena eh, v bodech, co se týče emisí z do, eh, městské dopravy a v zemědělství co, je nějaký záměr eh, se tomu věnovat více dohloubky v budoucnu? Ano, to je velice aktuální otázka. Co emise v zemědělství? My víme z některých studií, že krávy jsou obvinovány z toho, že jsou velkým znečišťovatelem, takže musíme tato témata vyjasnit. Pan Langen, prosím, jako další řečník. Děkuji za tuto přednášku, ale vyvstalo mi více e, dotazníků. E, to je dobré, že účetní dvůr se tím zabývá, nemám nic e, proti, ale Eh, že od roku 2017 až 2100, eh, tak eh, to je dosti komplikované, protože jak dělat politiku? Samozřejmě my víme, jaký má vliv člověk. Za druhé, ty závěry, které zde byly předloženy, tak s tím nemohou úplně souhlasit. A i když kolega ze socialistů Eh, má zkušenosti ze tří zemí. Dobře, ale já si myslím, že hlavním cílem Evropského účetního dvoru by mělo eh, zabývat se eh, návrhy či tendencemi v krátkodobém horizontu třeba, jak se díváte na budoucí výzvy Evropské unie třeba v oblasti zemědělské politiky. To by byl konkrétní návrh, Eh, pro účetní dvůr a dobře musíme dostat eh, těmto výzvám, musíme více investovat do technologií a do inovací, musíme stabilizovat eurozónu a k tomu účetní dvůr předloží eh, návrh, kde by ty doma, dotace do zemědělství, ty plošné během těch 15 let, jakou úlohou tam sehrávají. Vy hovoříte o tom, že ceny musí být eh, stabilní na trhu. Tak eh, aby, kdybyste třeba řekl, eh, jak se stavět tady k těmto financím, ale nyní spekulovat o klimatických změnách do roku 2100, to nepovažuji za správné. A já si kladu otázku, eh, jak přesvědčivé ty vaše argumenty mohou být, protože to jsou argumenty, které mohou být eh, sporné a prostě není to úplně eh, pochopitelné. Mm, děkuji vám, to byly opravdu velmi dobré dotazy. Teď ještě bych rád položil několik otázek. Za prvé, nejdůležitější pro severní a východní část Evropy je tedy ten plynovod Nord Stream. A chci se zeptat, zda máte nějaké výpočty, protože se vlastně jedná o soustavný přívod pro eh, dodávky tepla pro velkou část Evropy. A mohlo by to také výrazně ovlivnit třeba i situaci ve Spojeném království, v Irsku a samozřejmě i v eh, severských zemích, protože bez golfského proudu bychom zde byli vlastně úplně mm, ztraceni a týkalo by se to tedy vlastně i potom té situaci po Brexitu. A chci se ještě zeptat, na vaši, ve vaší tabulce na stránce 11, tak máte uh, pouze onshore wind, to znamená větrné elektrárny na pevnině. Takže jak je to s těmi větrná, větrnými elektrárnymi na moře? A pak, co se týče těch fotovoltaických, tak tam to musí být tři části. Za prvé produkce horké vody, jsou tam speciální kolektory, které využívají sluneční, Evrop, sluneční energii, zejména v Evropě. Já jsem si také nainstaloval sluneční kolektory na svou střechu a je to výborné. Co se týče ale fotovoltaiky pro produkci energetické, elektrické energie, tak tam to není tak jednoduché. A zejména ve střední Evropě je to vlastně zatím ztrátové. Pokud to jsou malé fotovoltaické elektrárny, to znamená do 10 kW. A ještě pak je tam ta třetí možnost, ta, to jsem třeba viděl v Jižním Španělsku, Můžete využívat eh, kasy zrcadla, abyste soustředili sluneční paprsky a pak můžete využít mm, tuto energii ve speciálních cyklech. Takže pokud by se tím nahradil přír- zemní plyn, uhlí a tak dále, tak sluneční energie by byla čistou energií a mm, může se vlastně používat pro většinu um, těch sítí. Takže já bych se chtěl zeptat, jak počítáte s, touto, s tímto druhem energie a jak také počítáte s, touto, s těmito druhy fotovoltaické energie, protože to jsou vlastně tři takové typy fotovoltaické energie. A ještě třetí otázka, neméně důležitá. Jak tyto plány zapadají do celkového systému pro snižování emisí, protože Evropa snižuje své emise, a to výrazně. Máme velké plány, máme pařížskou dohodu, ale je otázkou, jaký bude vývoj v Číně, v USA, protože právě Čína a USA jsou vlastně největšími znečišťovateli na světě. A jak to bude se zeměmi třetího světa, kde právě znečišťování roste velice výrazně? Děkuji a teď eh, je to na vás, pane Ovene. Ano, děkuji. Takže já bych chtěl poděkovat za všechny otázky, které zazněly. A budu tedy eh, reagovat na jednotlivé otázky. Ty otázky, to je takové široké, široká paleta těchto otázek, takže já si to zkusím trošku se s tím vypořádat. Takže nejprve otázka pana Rubika. Děkuji za to, že jste řekl, že je důležité, abychom učinili takovou určitou inventuru všech možných hlavních rizik. Zcela jistě je to také součástí naší práce a naší strategie. Mm, já jsem vlastně také mluvil o těch různých výzvách. Musíme se chopit své odpovědnosti, musíme se zabývat těmi riziky která by mohly ohrozit život a schopnost eh, naší unie a které by také třeba mm, působily, přinesly rizika do, pro rozpočet. Souvisí to s tím, o čem jste hovořili, o čem se hovoříme. Pane Rubiku, vás zajímala hlavně doprava. Já bych chtěl poděkovat za to, že jste nastolil toto téma, protože i toto téma samozřejmě úzce souvisí s mou prací, s mou zprávou. Máme zde například odstavec 18, kde se hovoří o emisích z jiných sektorů, které obecně od 90. let klesají, nicméně emise z dopravy ty tedy neklesají. Hmm, Německo nebo i jiné země jsou právě velkým emitorem těchto emisí z dopravy, takže je důležité zajistit, i tuto oblast. Já možná pak zodpovím i na další odpovědi a pak se případně vyjádřím ještě k některým podrobnostem. Takže ta, ten, to odvětví dopravy má před sebou ještě hodnotný kus práce a určitě tam bude důležité přejít k novým zdrojům, abychom se odchýlili od těch fosilních paliv. Vy jste se také ptal ještě na tu dopravní infrastrukturu ve městech. A jak víte, tak dnes mnoho měst eh, zahajuje různé iniciativy, jak bojovat eh, se znečištěním ovzduší. A my jsme teď také začali připravovat novou zprávu, která se týká čistoty ovzduší v Evropě, kde zkoumáme různá velká města. Zatím Hmm, myslíme si, že je dobré, abychom vůbec eh, vzali v úvahu i takové ty různá, různé jiné obecné zprávy. Takže máme na naší webové stránce také 41 zpráv, které jsme učinili v minulosti. Když jsem se na to tak stručně díval, tak asi 8 těchto zpráv tam má takové krátké schrnutí, asi ve velikosti půl stránky, a tam se hovoří i o dopravě. Hovoří se také, jsou tam také různé studie, které zkoumají mm, vliv různých dotovaných systémů veřejné dopravy. Takže pokud eh, vás to zajímá, tak se můžete podívat na naši webovou stránku a tam jsou pak i kontakty na ty jednotlivé pracovníky nebo na ty jednotlivé odborníky. Eh, je dobré se také podívat na to, jaká jsou různá, různé režimy, různé systémy a doprava zcela jistě projde velkou eh, změnou, zejména to, jaké dopravní, jaké prostředky dopravy se používají. Ale děkuji také za to, že jste ještě jednou upozornil na to, že doprava musí projít ještě velkým vývojem. Pan Javor rovněž položil otázku a mm, je to i věc, která se řeší na radě. Pan Javor se vyjádřil pozitivně, o naší zprávě jsem za to rád. Pan Javor hovořil o tom, že se musíme zamyslet nejenom nad veřejným financováním, tak i nad soukromým financováním také zdůraznil odpovědnost eh, zákonodárců, kteří by se měli zamyslet nad tím, aby celý proces byl stabili, stabilní, ale také, aby tam byly určité pojistky pro ten soukromý sektor. Z toho důvodu rovněž jsme teď zveřejnili tuto zprávu, abychom eh, dali ten nový legislativní program do kontextu eh, tyto, tento legislativní program se také teď do velké míry právě týká energetiky a změny klimatu. Mm, myslíme si, že je to velice důležité hovořit o tomto kontextu a také to byl i důvod, proč se Evropský účetní dvůr rozhodl pro toto téma. Co se týče veřejných financí, veřejného financování, o tom hovořil pan Evor, tak eh, o tom by se možná měl zmínit protože minulý rok jsme vypracovali speciální zprávu týkající se eh, toho, že by Evropská unie měla každé páté euro ze svého rozpočtu vynaložit na snižování dopadů změny klimatu a že tam jsou velká rizika, která říkají, že toho cíle nebude dosaženo, mm, protože v evropském rozpočtu jsou omezené prostředky. Mm, další řečník, také děkuji za to, že jste víte, uvítal tuto zprávu. Také jste hovořil o tom, že žijete na takovém trojmezí Belgie, Nizozemí, Německo. Není to ani daleko od Lucemburska, kde e, působíme my, takže zcela jistě to také je důležité, ta, ta, ta přeshraniční charakter. Hovoří se jednak nejenom o, tom, o těch dopravních zácpách a kongescích e, uvnitř členských států, ale vlastně v těch přeshraničních kongrescích. Takže to všechno se musí brát eh, společně eh, s těmi eh, dalšími výzvami. Také jste hovořil i o tom, že dojde k určitému sociálnímu přechodu mm, s tím, jak dojde k radikálnímu energetickému přechodu. Takže je důležité přemýšlet o těch jednotlivých komunitách. Mnoho z nich teď závisí na uhlí, takže je důležité se zamyslet nad tím, že budou zapotřebí i prostředky na to, abychom některým komunitám pomohli v souvislosti s tím energetickým přechodem, aby nezůstali pozadu. Takže s tím se také musí počítat a často se s tím zatím příliš eh, nepočítá. Také jste se ptali na to, jak je to s emisemi z silniční přepravy a ze zemědělství. My jsme se také věnovali zemědělství, zcela jistě se, eh, jsme se tím zabývali, ale budeme se věnovat i tomu, jak je to se skleníkovými plyny obecně, ale zcela jistě silniční doprava a zemědělství to jsou dva sektory, kde je možné ještě učinit hodně práce a také to jsou oblasti, na něž zaměříme některý z příštích auditů. Mm, brzy zveřejníme, při, příští měsíc zveřejníme pracovní, svůj pracovní program na rok 2018, takže zatím ještě nemohu hovořit konkrétně, ale chci říci, že eh, tyto přeskumy také využijeme k tomu, abychom si stanovali cíle příštích auditů. Pane předsedo, vy jste také hovořil o tom, že je zde důležité brát v úvahu i metan, který eh, vzniká při chovu krav, při chovu dobytku. Pokud se podíváte na část, která se týká zemědělství, je to v části jedna naší zprávy, tak tam jasně říkáme, že se opravdu jedná o významný podíl a zcela jistě to nesmíme opomíjet. A chystáme zprávu, která bude speciálně na toto téma, protože to je opravdu věc, kterou musíme brát vážně. Samozřejmě, že je důležité se tomuto věnovat, aby i tento sektor um, emitoval méně emisí, stejně jako se snažíme o to, aby byly nižší emise v silniční dopravě nebo v dalších věcech. Pan Lange um, trošku měl nějaký problém s Evropským účetním dvorem. My chceme říct si, že se snažíme říct si zákonodárcům, radě, jaké jsou případná rizika, která by mohla ohrozit rozpočet rozpočet i e, Evropskou unii. Já se tedy omlouvám, že třeba vám možná se to nelíbí nebo že nejste s tím spokojen a my doufáme, že tedy je důležité zdůrazňovat rizika, která mohou ohrozit e, ty politické koncepce i ten rozpočet a myslím si, že tedy zase ostatní, ostatní třeba jsou s tím spokojeni. Říkal jste, že bychom se měli zabývat těmi krátkodobými trendy. My to tak děláme. Například v Eh, jak už jsem říkal, tak ve výboru KONT teď proběhly dva takové krátké semináře, které vedl pan Lazarov. A hovořilo se o různých vzorcích, které pak mají být v rozpočtech po roce 2020. Byly to prezentace ve výboru KONT. Já jsem tam tedy mm, nebyl, ale eh, opravdu se věnujeme těm věcem, eh, o kterých nám říkáte, že bychom si jim měli věnovat. Pak, tam, pak jste nám také navrhovali, abychom se podívali na budoucnost společné zemědělské politiky. Budou, pardon, komise už o tom mm, jednala. Měl byste být návrh, myslím, v listopadu a e, bude to i, myslím si, že až budeme připravovat svůj program na příští rok, tak se zcela jistě podíváme na ten e, program nebo na to, co navrhne pan komisař Hogan v listopadu, abychom e, podle toho upravili svůj pracovní program. Ještě bych chtěl poděkovat za tu otázku, která se týkala, zda jsme zkoumali také změny toho golfského proudu, ale Mm, když se podíváme, tak máme tedy společné, společné, výzkum, společné výzkumné středisko, které provádí různé prognózy. Já si myslím, že oni berou v úvahu veškeré nejnovější vědecké poznatky, e, které tedy využívají a berou se tam v úvahu i případná rizika ve změně golfského proudu. Což je pravda, že to může přinést velké problémy, zejména ty, pro ty severní státy. Já jsem dnes možná zdůrazňoval, já bych možná říkal, řekl, pardon, že třeba zatím jsou eh, zde rizika pro ta, ty jižní země eh, ohledně dezertifikace, ale máte naprostou pravdu, že změna klimatu ovlivní třeba i severské země a právě třeba tím, eh, s těmi změnami golfského proudu a že, to může, že ta změna klimatu to může ještě zhoršit. A pak jste ještě eh, také máte pravdu, že ten fotovoltaický sektor by ještě měl být podrobně rozčleněn do jednotlivých podsektorů. V tom máte naprostou pravdu. Je pravda, že ten trh se vyvíjí velice energicky a také náklady tam rychle se snižují. Já jsem velice rád, že o to máte zájem a myslím si, že je dobré, aby váš výbor úzce sledoval tento, mm, tento vývoj. Protože se možná bude více využívat fotovoltaická energetika v některých zemích, tím, jak se i zvyšuje průměrná teplota v některých zemích. Ale zároveň si říci, že ten vývoj v posledních letech vede Čína. Nevíme ještě úplně podrobnosti, možná bychom to měli více sledovat, ale mm, bylo by dobré, abychom mm, byli my takovým tím hlavním průkopníkem nebo takovým tím lídrem v této oblasti. A mm, pak jste ještě také říkal, eh, že zkoumáte to, co se děje v Evropské unii, ale mm, zda se také díváte na to, jak to teď vypadá v Číně nebo v USA nebo v jiných zemích, v těch třetích zemích. Já to také o tom hovořím v té zprávě. Tam máme takový, takovou krátkou část, je tam třeba tabulka 3 na straně 17, kde se hovoří o pařížské dohodě, což je tady celosvětový, celosvětová dohoda červnu 2017 americký prezident eh, sdělil, že chce, aby USA odstoupilo od pařížské dohody, i když to pak trošku bylo smícháno s tím, že možná by stačilo to jenom nějak přejednat, ale tedy zatím uvidíme, jak by si to prezident představoval, to přejednání té dohody ale bylo to opravdu dost překvapivé a mm, přitom tedy mnoho třeba amerických států, jako například Kalifornie, nebo i e, mnoho amerických zemí, pardon, mnoho amerických měst vyvíjí úsilí. No a co se týče Číny, tak Čína učinila obrovskou změnu v těch posledních zemích, což Evropská unie vítá. A například se věnují fotovoltaické energetice, v níž jsou tedy teď světovým lídrem, o tom už jsem hovořil. Hmm, pokud byste chtěl podrobnosti, tak velice rád o tom budu hovořit eh, hmm, i v podrobnostech. Ještě jednou tedy se omlouvám, že se mi nepodařilo uspokojit úplně všechny poslance a poslankyně, ale jsem rád, že se zde rozjela taková diskuse. Eh, děkuji vám. Nyní můžeme začít eh, s druhým kolečkem. Půl minuty, jako u předchozího bodu, pan Langen. Já zde nechci vést eh, diskuzi ohledně úkolu Evropského účetního dvora. Já si myslím, že pro příští finanční prognózu je dobré, abychom zohlednili minulost a zrevidovali to. To je správný směr. Ale eh, tady to, co říkáte o Číně, s tím nesouhlasím, protože v Číně eh, každý měsíc se zapojují stále Eh, více eh, uhelné elektrárny do sítě, mnohem více než v Evropě, prostě každý měsíc. Vy jste hovořil o té prognóze do roku 2010, já už jsem o tom hovořil v Paříži, eh, tam bylo Eh, tam se tenkrát eh, stalo to, že když vědec řekl, že pokud to neomezíme, tak v roce 2100 budeme mít o 100 metrů vyšší eh, hladinu moře. Je pravda, že vědci také někdy říkají takováto tvrzení a to by nemělo být podkladem pro práci účetního dvora. Neberte si to osobně, ten Ehm, návrh prostě si myslím, že je trošku mm, k ničemu a neberte to osobně. Eh, děkuji. Pokud hovoříme o tom, že úroveň moře eh, eh, bude o 100 metrů vyšší, tak to je dobré pro Českou republiku, protože tím pádem budeme mít přístup k moři. Eh, stačí 10, o 10 metrů vyšší hladina. Eh, děkuji, bylo to velmi zajímavé. Ale vy jste eh, nehovořil o vodíku, protože vodík je velmi slibný pro skladování energie a pro využití energie. Ano, můžeme dodat, že vodík, zemní plyn, to je případ Německa, ale můžeme to využívat zvlášť Vedli jsme velmi zajímavé diskuze eh, v tomto výboru k tomuto tématu a možná by se to mohlo zahrnout eh, do těch dlouhodobých eh, trendů. Za EKR, prosím. Pan Langen, děkuji. Já si myslím, že jsem neříkal žádné nesmysly. A chtěl bych se vrátit tomu, co řekl. Eh, hovořil o tom, že se otevírají elektrárny eh, v Číně. Ano, je to prostě problém, který mají v Číně. Ale já, co jsem říkal, že ten přístup ke klimatickým eh, změnám se změnil na trhu. Já jsem ho viděl, že veřejně popíral to, že Německo je velkým emitentem a tady ve zprávě se ukazovalo, že Německo bude v roce 2015 odpovědné za 20 emisí Evropské, z Evropské unie a to je více než eh, produkuje 19 eh, nejmenších členských států. My jsme navštívili Německo, eh, Polsko a Španělsko. Jsou to země, kde existují tyto problémy mezi energií a mezi klimatickou politikou. A já Eh, tady v těchto zemích se pořád ještě pálí eh, hnědé uhlí a snaží se tento problém vyřešit. Eh, pane předsedo, vy jste hovořil o vodíku, který je velmi důležitý. Já vám děkuji, že jste o tomto pohovořil. Já jsem neměl často všechno zdůraznit a mm, v takovémto přehledu, mm, kde je 60 stránek, tak je Eh, velice těžké to všechno zhlednit, ale máte pravdu, že v oblastech jako je eh, doprava, přeprava či skladování, takže tam je velký prostor pro vodík a mohl by se hrát velmi důležitou úlohu. A to je jedna z těch oblastí, kde se eh, musíme dívat dále a e, to je taky v oblasti výzkumu a inovací a bude určitě zajímavé, e, co e, komisář tady zamýšlí v této oblasti. Ale vyvíjí se aktivita v této oblasti, no, takže zatím ještě nemohu odpovědět a poskytnout hodně podrobností, ale to je vše. Děkuji vám, byla to velmi zajímavá diskuze, protože znát pohled eh, Evropského účetního dvora, eh, tedy odborný pohled a to je věc, která eh, není úplně se vším srovnatelná, ale váš přístup je velice zajímavý a možná příště bychom mohli dostat nějaké odpovědi na ta krátkodobá opatření, ale Eh, máme tady tento eh, balíček, o kterém diskutujeme ve výboru. Vážení kolegové, pokud eh, někdo chce se zúčastnit, budeme pokračovat toto zasedání ve 14.30 v této místnosti. A e, prvním e, bodem e, bude výměna názoru s paní Mariou Gabrielovou, což je komisařka pro digitální ekonomiku a společnost a budeme hovořit o balíčku týkajícím se kybernetické bezpečnosti a volném toku jiných než osobních údajů v rámci strukturovaného dialogu. Děkuji vám a těším se, že vás uvidím při odpoledním zasedání.